stážistům, kteří společně se sekretariátem připravili informační sdělení KOBY. A co se týče hlasování, které eh, bylo předpokládáno zítra ohledně místa ředitele OLAF, bylo nám řečeno, že hlavní politické skupiny mají v úmyslu odložit na později toto hlasování a sice na 9. listopadu tohoto roku. Mohli byste mi potvrdit toto datum, nebo e, přeje si někdo z vás se k tomu ještě vyjádřit nikoli, takže je to potvrzeno. Výborně. Takže vycházíme z toho, že tento odklad je přijat a hlasování se bude konat 9. listopadu. Žádné e, námitky? Výborně, budeme pokračovat. Samozřejmě, že budeme také informovat vydáty o tom, že to bude odloženo na 9. A budeme tedy zpravovat eh, o, této, o tomto odkladu. Jsem velice rád, že mohu konstatovat, že máte svoje hlasovací karty, protože na našem programu, jak víte, máme také elektronické hlasování. Je to bod 3, je to bod poskytnutí záruky EU na ztráty Evropské investiční banky z úvěru a záruk na projekty mimo Evropskou unii. A zde bych chtěl předat slovo našemu zpravodaji, panu Dojčovi. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt... Eh, Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, kolegyně, Já bych nejdříve chtěla srdečně poděkovat poslancům, kteří jsou členové našeho výboru. A chtěl bych poděkovat také poslancům z jiných výborů, kteří mě při mé práci podporovali, když jsem připravovala toto stanovisko. Chtěl bych také srdečně poděkovat sekretariátu výboru. Nyní žádná otázka, která by nebyla eh, důležitá, když se dostane na náš stůl, protože na náš stůl se dostávají pouze důležité otázky. Přesto mezi těmito otázkami jsou některé otázky důležitější, jiné méně, méně důležité. Eh, Evropský parlament se eh, zabývá otázkou Evropské investiční banky a má dát Evropské investiční bance odpovídající mandát pro podporu projektů ve třetích zemích. Mé stanovisko a pozměňovací návrhy mění starý návrh, původní návrh. Většinu pozměňovacích návrhů jsem do stanoviska začlenil a chtěl bych požádat kolegy o to, aby podpořili ty pozměňovací návrhy, které jsem přijal a tím, aby mi pomohli a stejně tak, aby pomohly také Evropské investiční bance při její další práci. Děkuji. Grazie, onorevole non ci sono... Děkujeme panu Dojčovi. Pokud nemáte žádné připomínky, poté můžeme začít i hned hlasovat. Takže pozměňovací návrh číslo 1. Hlasujeme elektronicky, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Prosím. Mně nefunguje zařízení, já jsem nemohl hlasovat. Možná se mohu přesadit někam jinam? Nebo můžeme tady říci, že jsem hlasoval pro a já si přesednu. Takže 18 pro, nikdo proti. Pan Schmidt? Já se omlouvám, já sebou nemám hlasovací kartu. Ztratil jsem ji ve Štrasburku a nebyl jsem schopen získat novou, ale eh, budu se hlásit, jak hlasuje. Dobře, berme to na vědomí. Pozměňovací návrh číslo 2 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dále pozměňovací návrh 3, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 4, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 5, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 6, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 7, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 8, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní hlasujeme o celém usnesení jako celku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 21 pro, 1 se zdržel. Výborně. Nyní můžeme pokročit dále na pořadu jednání. Dalším bodem na pořadu jednání jsou následné kroky po odmítnutí udělení absolutoria Evropské policejní akademie za rok 2008. Předávám slovo paní zpravodajce Matiu. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já bych si přála, pokud budeme mít čas, eh, vyměnit si názory eh, s kolegy na toto téma. Viděli jste ten vývoj, který zde proběhl. Rozpočtový výbor, promiňte, omlouvá se řečnice, je tam zřejmě ještě nějaký mikrofon. Takže eh, výbor zmrazil část rozpočtu této agentury. Bylo to řešeno na posledním plenárním zasedání při hlasování ohledně rozpočtu. A jak to vypadá v současnosti? Musíme uzavřít účty do konce roku. Ale jaké budou mít dopady na tyto uzavřené účty a toto absolutorium? Já jsem o tom hovořila s kolegy z tohoto výboru a byla bych ráda, kdyby se k tomu také vyjádřil ředitel z Governing Board a také bych eh, ráda mu položila ještě nějaké otázky. On nás 12. Eh, července navštívil, ale nechtěl se vyjádřit. Poslal eh, mail, který jste všichni dostali v rámci těch nových informací, které jsme poslali po slyšení těchto ředitelů, kteří nás navštívili. Já bych byla ráda, eh, nebo přála bych si, kdyby výbory mohl položit určité otázky. Governing Board dostal výsledky šetření OLAFu a my jsme stále ještě nedostali výsledky tohoto šetření. A to je dosti neuvěřitelné. Poté, co jsme odmítli absolutorium, eh, byli bychom rádi, kdybychom měli minimálně závěry tohoto šetření. Žádali jsme o určité vysvětlení, požadovali jsme transparentnost ohledně členů, z kterých se toto vedení skládá. To nám bylo odmítnuto. Nový ředitel Eh, nám řekl, že na internetu se nemohou objevit jména nového vedení. Ráda bych se byla zeptala tohoto ředitele, proč si nepřejí, aby tato jména byla na internetu, když u mnoha agentur členové správních rad jsou eh, zveřejněny na internetu. Je to tedy výjimka z pravidel? A jak to vypadá z nedostatky, eh, které jsme konstatovali z hlediska pochybení bývalého ředitele? Tady máme také určité otázky, které bychom mu chtěli uh, Eh, položit. Já bych se ráda seznámila s vašimi názory. Máme ještě měsíc. Mohli bychom v listopadu nebo prosinci udělat slyšení a navrhnout uzávěrku účtu eh, na konci roku? Děkuji. Pan Stes? Já... Nee, dat is niet mijn telefoon. Um, ik, ik moet zeggen dat ik, uh, øh, wat ik hoor van mevrouw Mathieu, dat... Uh... Ja vám musím eh, přiznat, že to, co mi řekla paní Matě, je přesvědčivé. My jsme velice dobře spolupracovali z hlediska vypracování této zprávy. Byla tam řada otázek, které nebyly zodpovězeny, vy jste je uvedla a já bych chtěl eh, tlačit na kolegy v tom smyslu, aby se tyto otázky řešily za přítomnosti příslušných osob, takže naprosto podporuji žádost paní Matě. Dobře, všichni s tím tedy souhlasí. Souhlasíme se stanoviskem zpravodajky? Ano? Prezident. Um... Pane předsedo, já proti tomu nic nemám. Samozřejmě se musíme ještě dále zabývat případem Cepolu. Já jsem jako poslanec využil možnosti položit komisi otázku, jak plánuje postupovat v tomto případě, protože smlouvy pro takovýto případ nic nestanovují. Pro případ, že neudělíme absolutorium agentuře. Stojíme tedy před problémem, který smlouva nějak neupravuje, je zde taková právní díra. Já bych byl velice rád, pokud by nám komise dala rychlou odpověď. To ale není jisté, jestli tomu tak bude. Někdy jsou odpovědi komise dosti tajemné Musíme eh, se také zamyslet nad tím, jak tato otázka přejde na dalšího zpravodaje. Děkuji. Pokud někdo další nemá žádné připomínky, paní Matiu nechce nic dodat? Nikoli? Tak se můžeme dostat k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je bod číslo 5. Pan Stas? Myslím si úplně jist, že jsme to rozhodli, pane předsedo. Paní Matě vyjádřila jasný požadavek, takže to odložíme. Je to tak? Ano, dobře. Čili pokusíme se setkat s panem ředitelem. Dobře. Ano, to je v pořádku. Já jsem si myslel, že to je jasné. Takže další bod na našem pořadu jednání je delegace do Itálie, kam odjíždíme zítra, kde proběhne naše třetí návštěva, která následuje po důležité návštěvě Řecka a Chorvatska. Já si myslím, že všichni jste obdrželi program dané návštěvy. Není to ještě konečná verze, protože ještě nemáme potvrzenou přítomnost ze strany pana ministra Tremontyho, je to ministr ekonomiky, který má přijet 28. ale pokud se nemůže dostavit, tak slíbil, že za sebe někoho vyšle. Takže Všichni byste měli mít program k dispozici. Pokud chcete, můžete se k tomu vyjádřit. Pokud tomu tak není, tak se můžeme dostat hned k dalšímu bodu. A to je slyšení kandidátů na pozici ředitele Evropského úřadu pro boj proti podvodům OLAF. Jak všichni víte, ano, pan Gajer, prosím. Ähm, já jsem postupoval příliš eh, rychle, nebo já jsem pomalý dneska, nevím. Já bych jenom krátce, pokud tady tady není příliš velký časový tlak, bych se chtěl vrátit ještě k té cestě delegace. Já mám trochu starosti ohledně toho týmu televize, který nás bude doprovázet. A chtěl jsem se ujistit v tomto kruhu, Zda je jednoznačně jak s ní ujasněno, které části programu se bude účastnit tento televizní tým a které nikoliv. Pokud si to dobře pamatuji, tak eh, koordinátoři mm, se na tom dohodli. Samozřejmě, že eh, Byro pro investigativní eh, publicistiku, může samozřejmě eh, diskutovat s každým eh, členem delegace, pokud bude ochoten diskutovat, ale nebudou se účastnit interních rozhovorů, které se budou týkat italské strany. Chtěl jsem se ještě ujistit, zda tomu tak je. Ano, je to tak. Jak jste sám řekl, posledně jsme se dohody na tom, že novináři se nebudou zúčastnit interních zasedání výboru a jak si asi kolegové vzpomenou, tak jsem nakoncipoval dopis britským novinářům, kteří se chtěli zúčastnit tohoto setkání, ale neobdrželi jsme žádnou odpověď. Takže kde je tisk zastoupen a kde nebude zastoupen, eh, je jasné, že se nebude zúčastňovat interní práce našeho výboru. Pokud budou chtít novináři hovořit s členy výboru před cestou, před daným slyšením, tak to je možné, to bychom mohli připravit, ale musíme toto rozhodnutí ještě potvrdit. Já si myslím, že to je důležité. Musíme v každém případě zajistit důvěrnost našich eh, vyjednávání. Já se eh, těším na tuto cestu a, a na to, že můžeme eh, hovořit o některých problémech s ministerstvem financí. Pane předsedo, chci se zeptat, jestli se nemýlím, tak eh, mezi koordinátory nás eh, čeká také neveřejné jednání. Já si nejsem jistá, jestli tomu tak stále je, protože možná trpím středickou demencí, ale úplně si to nepamatuji. Já jsem vycházela z toho, že i to slyšení je in kamera, ale teď je to už v podstatě pozdě. Øh, er øh, er Děkuji, pane předsedo. Jenom jedna otázka týkající se těch podkladů, které jsme dostali. A velká část těchto podkladů nebo tohoto materiálu, které jsme dostali, eh, je v italštině. Já samozřejmě respektuji italský národ, ale eh, abychom mohli pracovat v Evropském parlamentu, nemusíme mít eh, zkoušku z italštiny. Tak by mě zajímalo, jaký status mají tyto podklady. Protože jestli v nich je něco, u čeho se očekává, že to budeme vědět, a potom bych o tom měl mít nějakou představu, pokud je to jenom podkladový materiál poskytující doplňující informace, tak si s tím spokojím, že e, tomu nerozumím. Paní Castillo a já jsme se dnes dohodli, že eh, paní Castillo a já jsme se dohodli, že bohužel nebude možné získat eh, překlad, protože na to příliš pozdě. Bohužel eh, ti, kteří nám měli dát podklady, to neudělali včas, takže nebyl dostatek času na překlady. Nevím, co k tomu říci. Ještě někdo další se hlásí o slovo k návštěvě v Itálii? Nikoli. Takže můžeme přejít k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je slyšení kandidátů na pozici ředitele Evropského úřadu pro boj proti podvodům. Jak víte, máme šest kandidátů, kteří se dostali, kteří byli vybráni. A dnes odpoledne a zítra ráno budou probíhat slyšení a poté, jak jsme řekli, 9.11. budeme mít diskuse a budeme hlasovat o kandidátech. Co je důležité, proto abychom měli efektivní slyšení a proto abychom zajistili to, že všichni kandidáti budou mít rovné příležitosti. Je důležité, aby všichni jsme dodržovali řečnickou dobu. A pět minut má kandidát na úvod. V tomto úvodu kandidát eh, přednese své připomínky a poté Kolegové budou pokládat otázky. Už máme seznam řečníků. Na otázku je jedna minuta, na odpověď jsou dvě minuty. Takže to bude metoda ping-pongu. Otázka, odpověď, otázka, odpověď. První kandidát už přišel, pan Herbert Bösch. Vítáme ho. Právě se posadil vedle mě a můžeme mu hned předat slovo na jeho prezentaci. Připomínám, že má pět minut na to, aby nám představil svoji kandidaturu. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Je to pro mě velké privilegium, že zde na tomto místě mohu opět sedět. Možná jsem trochu nervóznější, než jsem býval dříve, ale je to pro mě o to příjemnější. Proč jsem zde jako kandidát? Jsou proto různé důvody. Smutný důvod je to, že bývalý generální ředitel Brunner eh, předčasně zemřel a druhým důvodem je, že v současné době nás čeká reforma OLAFu. Eh, víme, že není možné eh, OLAF reformovat každých 14 dní, už se částečně reformoval, ale je to věc, která, kterou bude nutné provést až nastoupí nový generální ředitel OLAFu. A za třetí, do posud jsem prošel velice e, zajímavým, zajímavou kvalifikací, různými hodnotícími centry, e, konzultacemi v komisi a tak dále. A z tohoto důvodu jsem rád, že jsem se dostal dnes až sem. Jak víte, byl jsem odpovědným zpravodajem v tomto výboru a v parlamentu, a pokud jde o podvody v komisi. Tehdy jsme de facto byli vyšetřovacím výborem a to po dobu několika měsíců. A podle mého názoru to byla velice důležitá zkušenost. A tehdy jsem jako zpravodaj měl příležitost podívat se na mechanismy boje proti podvodům. A nebylo to tak, že jsme začínali od nuly. Tehdy už nějaké systémy existovaly, nějaké mechanismy. Ale kromě OLAFu, který tímto, jako, tímto vzniknul díky parlamentu, Vedle OLAFu byly důležité ještě další dva body a jsou důležité i nadále. Za prvé, v oblasti boje proti podvodům je nebezpečné, pokud eh, vzbudíte nějaká očekávání, která není možné naplnit pokud eh, nemáte odpovídající kompetence, pokud nemáte zdroje, poté je problematické, když vzbudíte nějaká očekávání, které není možné eh, naplnit. To samozřejmě má pak negativní vliv na motivaci spolupracovníků. Já samozřejmě v této otázce nehodlám dělat žádné kompromisy. Já si myslím, že to nechce ani, asi nikdo. Za druhé, je důležitá otázka odpovědnosti. Já se domnívám, že je podstatné, aby eh, každý převzal osobní odpovědnost a aby na konci eh, v roce 1999, eh, to bylo důvodem krize. Na závěr se mi nelíbí, když to funguje tak, jak to funguje dnes v OLAFu když na konci nikdo nepřezme, nepřevezme odpovědnost nebo když uh, odpovědnost uh, přebírá příliš mnoho lidí, uh, není jasné, jak se věc má. Já nemám právní vzdělání a proto je o to důležitější, abych eh, odpovídajícím způsobem využíval eh, znalosti, které v OLAFu už jsou. A já vám mohu slíbit, že každý případ, eh, který se budou zabývat moji spolupracovníci, já se každým případem budu také zabývat a podepíšu se pod něj. Nyní budu hovořit anglicky. Já jsem vám předložil stručný dokument, ve kterém jsem schrnul své priority pro OLAF jak jsem řekl předtím, a hlavní prioritou pro mě, pro nového ředitele, je reforma právního rámce OLAFu. Já vnívám, vnímám sebe a svoji kandidaturu jako a kandidaturu na post, který jehož úkolem bude reformovat OLAF. Máme novou smlouvu, která nám poskytuje velké příležitosti, které jsme v minulosti neměli. Nový článek 325 Lisabonské smlouvy je mnohem lepší než článek, který jsme měli předtím. Musíme reformovat OLAF interně, Musíme se soustředit opět na vyšetřování. Já si myslím, že je špatné, že jenom jedna třetina pracovníků pracuje v oblasti vyšetřování. Mým cílem by bylo, aby za pět let minimálně 50 pracovalo v této oblasti. To je podle mě dosažitelné. A třetí bod. Musíme přehodnotit spolupráci mezi OLAFem a veřejným eh, žalobcem. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Mnohokrát děkujeme za váš úvod, pane Beši. A nyní se dostáváme k otázkám. První, paní Gresle, mnohokrát děkuji. Vítám vás. Je pěkné, že zde máte ní novou roli. My jako hlavní slabost eh, Olafu chápeme eh, to, že eh, dochází k, k vypršení některých případů předtím, než se vyšetří. A my hledáme někoho, kdo má zkušenosti v právní oblasti. Nyní je to příjemné překvapení, kolego Byši, když vás zde vidíme jako kandidáta. Možná nám můžete vysvětlit, jak se vám podařilo dostat se až sem s ohledem na váš profil, jak chcete své zkušenosti e, harmonizovat s těmi požadavky. Mám odpověď anglicky? Ano. Já si myslím, že je na vás, abyste si to vyjasnili s komisí, protože ten shortlist, ten seznam kandidátů předložila komise. Já si myslím, že je to otázka priorit. Je na institucích, které do toho mají co mluvit, jak se rozhodnou. A já jsem ve slyšení v institucích předložil své zkušenosti, své názory. Já mám dlouhé zkušenosti v oblasti boje proti podvodům a já si myslím, že budu dobrým partnerem pro instituce pro provádění eh, reform. Samozřejmě já budu jenom partnerem, reformu musí provést instituce. Děkujeme, pan Gajer. Pane eh, Herberte, eh, srdečně vás zde vítám. Když se hovoří o OLAFu, jak všichni víme, jedná se o instituci, která má zvláštní postavení mezi ostatními institucemi, má specifický vztah k ostatním institucím, ale i k členským státům. Můžeš nám, Herberte, stručně říci, jakou zkušenost máš na evropské úrovni, pokud jde o spolupráci s ostatními institucemi? Ještě Eh, ještě jednou tu otázku, jestli mohu poprosit. Mně jde o to, jakou zkušenost si přinášíš eh, sebou, pokud jde o spolupráci s ostatními institucemi a jaká je představa eh, té spolupráce ředitele OLAFu s ostatními institucemi. Mnohokrát děkuji za tuto otázku. Já jsem to nezmínil ale OLAF eh, byl vlastně vytvořen na základě eh, zprávy, kterou jsem já tehdy jako zpravodaj vypracoval. My jsme tehdy eh, vytvořili OLAF po vyjednávání, po normálním každodenním vyjednávání na naprosto jednoduchém základě ve spolupráci s ostatními institucemi. Já si vzpomínám na tu velice dobrou spolupráci s radou tehdy a také nakonec s komisí. Komise nebyla příliš ráda na začátku, že jsme vytvořili OLAF, to si asi umíte představit. Grazie. Onorevole Kostinger. Paní Kostinger. Vážený pane Beš, vy kritizujete ve svém textu eh, vyšetřovací práci OLAF, kde se hovoří o 35%. Kdybyste to chtěl navýšit na 50%, co se týče vyšetřovací práce. Mě by zajímalo, jakým způsobem byste mohl ohodnotit váš vklad do této vyšetřovací práce, protože z vašeho kurikula to není příliš jasné. Nechtěl jsem nic kritizovat. Asi rok nepůsobím v dané oblasti, čili spolehám na informace, které mám z různých zpráv z internetu, ale musím říci, že je zajímavé, že od roku 2004, od rozšíření Evropské unie, eh, jsme získali větší počet zaměstnanců pro OLAF a ta vyšetřování se časově zkracují. Ale neměli jsme více případů, které by se vyšetřovaly, čili tady je nějaká chyba, to je logické a to musíme změnit. Nemůžeme to změnit přes noc. Ředitel OLAFu nebude přemysťovat svůj personál, ale je to možné s tím eh, daným počtem zaměstnanců a je jasné, že to musí být eh, první priorita. Musíme mít více lidí v oblasti vyšetřování, abychom dosáhli více cílů. To od nás očekávají všechny zainteresované strany. Grazie. Onorevole Balčitis. Děkuji a nyní má slovo pan Balčidis. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážený kandidáte, líbila se mi vaše prezentace, ve které jste jasně řekl, že pokud chceme provést reformy, tak musíme zavést také změny. Já s vámi souhlasím, že tady musí být určitá delegace pravomocí na jednotlivé agentury. V každém členském státě existují odpovědné instituce, které se účastní vyšetřování nejrůznějších podvodů. Například eh, na Litvě máme pět takovýchto agentur, jednak máme finanční oddělení, bezpečnostní oddělení, dále agenturu pro vyšetřování podvodů, celní službu a tak dále. Ale nemáme princip výměn dat mezi těmito organizacemi a já si myslím, že některé kriminální eh, organizace jsou velice rády, že tomu tak není. Na Litvě tomu je často tak, že ta vyšetřování trvají věky, máme také problém s prováděním objektivního vyšetřování. Nemyslíte si, že v členských státech byste měl možná vytvořit nějaký systém výměny dat, a poskytnout mandát pouze jediné instituci, která by byla odpovědná všem a také by byla zodpovědná za sběr veškerých informací v oblasti finančních podvodů a korupce. Děkuji za odpověď. Again, we, here we are in... Opět nacházíme se v době reformy OLAFu. Bude to otázka externího aspektu této reformy. Já si myslím, že nová smlouva nám dává mnohem více možností, protože dříve, pokud si to dobře pamatuji, pouze za určitých podmínek pokud spolupráce neřešila národní právo, tak bylo možné zajistit takovouto spolupráci. Nová smlouva, vlastně část tohoto prohlášení byla vymazána z nové smlouvy, čili ano, nový ředitel to musí vyjednat eh, s členskými státy, protože tady existuje určitý deficit, máte pravdu. A když se bavíme o daňových podvadech, eh, tak eh, to má negativní dopad na veřejné finance, zvyšuje to schodek v celé Evropské unii. Děkuji, pan Schmidt. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Děkuji, pane předsedo, pane Boši. Velice dobře znáte, jak funguje Evropský parlament, přímo tento výbor. A má otázka zní, vidíte nějaká rizika nějaký problém v tom, že jste byl tak dlouho politikem a nyní měníte strany doslova a možná by mohly vzniknout eh, problémy na základě těchto vztahů. Myslíte si, že budete dostatečně tvrdý vůči všem v rámci evropských institucí a vaše předešlé vztahy, nebo spíše zkušenosti, nebudou nějak ovlivňovat vaše chování a vaše rozhodování, pokud byste se stal novým ředitelem OLAFu. Děkuji, pane Šmite. Jsem eh, pravděpodobně ten nejotevřenější kandidát, kterého vidíte dnes i zítra, protože pochopitelně je to pro mě velká výhoda, ale i nevýhoda oběma směry. Pokud si myslíte, že jsem byl příliš eh, laskavý vůči ostatním institucím, tak nevím, jak to vnímali právě tyto instituce, ale tři hlavní evropské instituce musí shodnout na jménu generálního ředitele Olafu a někteří komisaři komise v podstatě pro ně nejsem žádným tajemstvím. Jsem eh, velice otevřený, dovedou si představit velice dobře, jak eh, bych se choval. A věta na závěr. Někdo by řekl, že jsem měl takový sabbatical, takový rok eh, na odpočinek, už jsem nebyl politikem. Pokud by tomu tak bylo, tak eh, by to mohla být překážka, ale v tomto případě si myslím, že to překážka žádná není. Eh, Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Pane Beše, ve své prezentaci jste řekl, že je třeba mít rovnováhu mezi tou administrativou a vyšetřováním a že chcete dosáhnout toho, aby se to procento eh, zaměstnanců ve vyšetřování zvýšilo na 50 Takže co chcete eh, naopak omezit v OLAFu, abyste dosáhl toho, že polovina OLAFu bude pracovat na vyšetřování? Jaké specifické eh, kroky chcete učinit, abyste se dostal z té jedné třetiny na polovinu zaměstnanců pracujících v oblasti vyšetřování? Máte nějakou představu o tom? Neprošlo to. Je, ještě jednou. Vy jste řekl ve své prezentaci, že jedna třetina vyšetřování, jedna třetina zaměstnanců se věnuje vyšetřování a že vy to chcete zvýšit na 50 Takže jaké aktivity naopak omezíte nebo změníte, abyste mohl dosáhnout toho, že se dostanete na eh, na ten poměr 50 na 50, pokud je o administrativu a počet zaměstnanců ve vyšetřování. Odpověď je velice těžké na to teď odpovědět, ale základní myšlenka je, že máme příliš mnoho pomocných služeb a nedostatek vyšetřovatelů. Musíme zajistit to, aby ten důvod existence OLAFu byl zajištěn a to vyšetřování. Není třeba, abychom měli semináře o boji proti podvodům každý týden na různých místech. Já si myslím, že ne, že je třeba soustředit se na vyšetřování a tím splníme očekávání všech. Já si myslím, že i zaměstnanci chtějí, aby jsme měli jasný cíl, a abychom se snažili tohoto cíle dosáhnout s využitím zdrojů, které máme k dispozici. E, děkujeme. Nyní poslanec Bokekovský. Děkuji bardzo, paní předsedající. Mám krutké pytanie do pana. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Taková stručná otázka na pana Buše. Já se nebojím že jako politik by byl pan Bož nestraný ve své nové funkci. Jsem si jist, že pan Bož je skutečně čestný, takže by neměl vzniknout žádný problém na straně pana Boše. Nicméně má otázka zní, pochopil jsem, proč bychom měli posílit vyšetřovací část práce OLAFu, ale když bojujeme proti korupci, a tak se musíme zaměřit také na prevenci. Ta je důležitá. Je nesmírně důležité, abychom měli relevantní instituci v Evropské unii, instituci, která je organizovaná takovým způsobem, že nevzniká vůbec prostor pro korupci. Neměli bychom mít případy střetu zájmů, Neměli bychom mít eh, nejasné vztahy nebo napojení na soukromý sektor, na lobbysty. Potřebujeme větší transparentnost. V tuto chvíli nemáme dostatečnou transparentnost, která vede ke zvýšené korupci. Z tohoto důvodu potřebujeme větší transparentnost, musíme provádět nejrůznější kontroly a OLAF jako instituce by měl být velice důležitou součástí která se bude zaměřovat na činnost, která bude upozorňovat na korupci, která bude eh, předcházet eh, velkým podvodům musíme být proaktivní. nemusíme pouze reagovat na takovéto případy, ale proaktivně bojovat proti korupci. Můžete nám k tomu něco říct? Well, uh, you and the council... Uh, Eh, spolu s radou jste ti, kteří stanovují pravidla. A Olaf by měl pracovat podle těchto pravidel, ale věci by se měly zlepšit. Pokud chceme mít větší transparentnost, tak musíme prosazovat politiku informací. A opět nechci hovořit o minulosti, ale myslím si, že tady ještě je prostor ke zlepšení a to si můžete posoudit sami, jak často jste v tomto výboru byli informováni. Také jsem eh, si vytvořil eh, dojem, že ostatní instituce nejsou příliš spokojené s tím množstvím informací, které získávají, čili to je jedna oblast, kterou OLAF může zlepšit. A to může přinést také právní problémy, co například Eurostat, pokud není někdo informován Olafem, například generální tajemník komise, jak se možná vzpomenete, to byl ten významný případ před několika lety, čili není to úplná odpověď a já bych chtěl zajistit, aby informační politika byla lepší. Je to pochopitelně hlavní úkol generálního ředitele. Nauzer. Ähm, díky. Já bych se ještě vrátil k vaší profesní zkušenosti. Vy jste studoval sociologii, pak jste eh, pracoval na obecním úřadě, pak jste měl různé politické funkce, eh, mimo jiné v souvislosti také s vaším členstvím ve straně. Tady prakticky asi jeden rok jste také fungoval ve prospěch obecních úřadů. Takže já jsem pročetl profesní kurikulum, bylo již o tom eh, hovořeno před chvílí. Eh, nemůžete v podstatě doložit nějakou vedoucí úlohu v justičních orgánech. A samozřejmě pro mě je velice důležité, zda jste schopen také řídit velký tým. Eh, kde jste v těchto bodech, které jsem zmínil, zaznamenal nějaké výrazné mm, úspěchy a zkušenosti? Pane Ehrenhauserech, snažila jsem vám vysvětlit, že eh, jsem byl zpravodajem při vytváření disk té instituce o které zde hovoříme. Je na vás, abyste zhodnotili, jestli to byl úspěch, nebyl, nebyl úspěch. Je také na vás, abyste hlasovali pro nebo proti. Na druhé straně, já bych byl velice rád, pokud byste ke mně nepřistupovali jako k politikovi. Já jsem zde jako kandidát na velice zajímavou a důležitou funkci uvnitř Evropské instituce. A musím říci, že práce, kterou jsem dělal v minulosti, byla práce, kdy jsem získal nejrůznější kvalifikace. A pracovali jsem na obecním úřadě ve svém městě, ale nejenom to. Získal jsem řadu zkušeností a myslím si, že ta image, kterou politici mají, je eh, špatná image a já bych byl rád, abyste eh, mě vnímali trochu jinak. A paní Holmajer? Pane předsedo, pane Beši, já mám otázku, která nesouvisí eh, s tím, jestli jste nebo politik já si myslím, že je důležitá kvalifikace, ne to, jestli jste byl politik nebo nebyl. A v této souvislosti bych se chtěla zeptat. Poté, co a všichni víme, že vznikají korupční případy, jak konkrétně chcete postupovat v boji proti korupcím? Mělo by, jak, chcete, se, jak chcete provádět vyšetřování stejně tak jako stíhání, aby v této oblasti se OLAF dostal o krok dál? A v této souvislosti by mě také zajímalo, jak vnímáte nezávislost OLAFu? OLAF spadá pod komisi, ovšem a to, to znamená, že eh, přístup k údajům je lepší, než eh, kdyby OLAF byl mimo komisi. A chtěl byste, aby OLAF byl mimo komisi, nebo aby z tohoto důvodu v komisi naopak zůstal? První bod. Vy jste možná eh, přišla po mé prezentaci. Já jsem řekl, že by chtěl eh, zvýšit počet vyšetřovatelů eh, ze současné jedné třetiny eh, zaměstnanců na 50 To je tedy můj cíl, takže to může být jedno z opatření, jak dosáhnout toho, jak mít kratší vyšetřování a uspokojivější vyšetřování, efektivnější. Za druhé, tento výbor ví, že už několik let se řeší otázka reformy OLAFu a že je to práce pro instituce. Ředitel OLAFu může sehrát ohromnou roli, může velice pomoci. Tato reforma se připravuje. Předseda Barroso řekl, že by to měla být priorita následujících let, aby byl OLAF reformován. S ohledem na článek 325 Lisabonské smlouvy se umíme představit, že bychom měli jakýsi meziinstitucionální OLAF, protože OLAF, eh, stejně tak jako všechny ostatní instituce, mají za úkol bojovat proti podvodům. Tak tomu v minulosti nebylo. A to je jeden ze způsobů, jak posílit eh, nezávislost. Ale pokud já vím, nezávislost nebyla ohrožena. V parlamentu, pokud se nemýlím, proběhlo slyšení a dospělo se k závěru, že podle současných pravidel nezávislost Olafu je zajištěna. Já si myslím, že s ohledem na Lisabonskou smlouvu tento meziinstitucionální aspekt by byl proveditelný. Dříve tomu tak nebylo. Nyní Baugan. Děkuji, pane předsedo. Pane Bši, ve svém prohlášení jste kladl důraz na reformu OLAFu. Olaf je třeba reformovat. Já se domnívám, že Olaf bude potřebovat silné vedení pro to, aby došlo ke změně v řízení, aby došlo ke změně pracovních postupů, aby došlo ke změně priorit. A mě by zajímalo, jak toho chcete dosáhnout. Mohl byste nám popsat, jaký bude váš manažerský styl? You can't do... Něco takového není možné provést za jeden den. Máme existující struktury, máme eh, určité lidi také ve vedoucích pozicích a s těmi musíme spolupracovat, samozřejmě. Ale zároveň eh, dochází k přirozené změně. Lidé odcházejí, eh, hlásí se na jiná místa nebo se vrací do své země původu. A pokud to bude možné, Já bych chtěl nahrazovat tyto odcházející lidi lidmi, kteří budou pracovat v oblasti vyšetřování. E, nezmiňoval jsem 70% nebo něco takového, pouze 50%. A myslím, že to je proveditelné. Jedna věc, která je pro mě naprosto jasná, je, že já jako generální ředitel bych chtěl bych eh, nechtěl mít pouze znalosti z oblasti právní, těch tolik nemám, jak řekla paní Gresle, ale eh, chtěl bych eh, také to, aby vyšetřovatelé OLAFu byli na mé straně. A bude nutné, aby generální ředitel měl přímé poradce a každý případ, který odejde z OLAFu, bude muset být překontrolován experty, takže to byla odpověď na vaši otázku. Pan Ehrenhauser. Mnohokrát děkuji, pane Beši. Následující otázka. Ve svých podkladech jste poukázal na to, že vyšetřování v rámci OLAFu je pro vás nesmírně důležité. Já mám zkušenost, že OLAF jako instituce může být instrumentalizován. Jak můžete zajistit, aby v budoucnosti, pokud se stanete ředitelem OLAFu, jak zajistíte, aby OLAF byl nezávislý? Pane Ehrenhausere, chci, abyste mě vnímal jako uchazeče o tuto práci. Vy hovoříte o politických otázkách. Já budu upřímný. Nevím, jestli vy jste se někdy o, jestli jste někdy kontaktoval Olaf, jestli jste si někdy stěžoval Olafu. Ale Olaf byl založen jako instituce, na kterou se můžete obrátit, když máte nějaké podezření. A poté generální ředitel, nikoli pan eh, Beš nebo někdo jiný, musí rozhodnout, jestli se bude provádět vyšetřování. A v případě, který eh, jste zmínil, vyšetřování proběhlo. Ještě máme několik minut. Eh, slovo má paní Gresle. Já bych chtěla ještě jednou hovořit o tom navyšeném počtu eh, pracovníků, tedy z 35 na 50. Eh, samozřejmě to neznamená, že by těch 50% eh, sedělo na gauči, nic nedělalo. Samozřejmě, že tito lidé pracují například v jiných oblastech, to znamená roční statistiky a právní expertízy. To znamená, z 35 na 50 to je rozhodující mm, opatření. To znamená, kde odpadnou úkoly, pokud to tak bude, eh, a pokud tedy nebudete navyšovat eh, stavy zaměstnanců, jaké úkoly odpadnou? It's, it's, it's to, to... Těžko odpovědět několika vět, větami, paní Gressler, ale je to zcela jasný závazek z mé strany, je to můj cíl. Pokud nebudeme mít eh, prázdná pracovní místa, opět lidé musí být někým nahrazeni, nebo musíme zaplnit tato pracovní místa. To je závazek z mé strany. Pokud věříte, že všechno, a tak to mohu předložit pouze své představy, pokud si myslíte, že OLAF funguje nyní ideálním způsobem, tak eh, budete mít mnohem lepší kandidáty, než jsem já. To je jasné. Musím vám jenom říci, že se pokusím, protože já si myslím, že můžeme zlepšit připravenost lidí, aby pracovali skutečně tvrdě a pro OLAF, taky musíte stanovit jasný cíl. A v první řadě cíl je vyšetřování a potom následuje to ostatní. Všichni víte, co má Olaf dělat. Musí odvádět také ještě další činnost, ale měli bychom jasně říci, a já jsem to řekl ve svém úvodním prohlášení, že bych eh, nechtěl vytvářet nějaká očekávání, eh, pokud bychom neměli patřičné zdroje. Takže musím se soustředit na konkrétní věci, Chápu zainteresované strany, chápu komisi i ostatní, pokud nám říkají, není možné, pokud budete mít eh, nevyřešené případy celé roky, tak eh, tito lidé, tito lidé už toho mají plné zuby. A někdo jednou řekne, konec, eh, uzavíráme případ, nemáme dostatek důkazů a tady v tom ohledu bychom zcela jistě měli eh, zajistit zlepšení. Pan Gajer? Mně jde ještě jednou o osobní motivaci. Máme tady otázku kvalifikace, o tom jsme hovořili. Z osobních rozhovorů, které jsme měli společně, vím, že situace je pro tebe jasná, ale byl bych vděčný, kdyby se výboru ještě vyjasnil, o co se opírá tvoje nadšení z hlediska tvého uchazečství o, tento, o toto místo. In the beginning, the beginning... Uh, Na začátku, jak jsem říkal, je to tragický důvod, protože pan Brunner zemřel, také pan Brušner byl nahrazen, čili pokud by nezemřel, tak bychom neměli tuto volbu. Ale další věc, kterou jsem chtěl také říci, že mé priority jsou takové, že v tuto chvíli v této organizaci docházíme k zcela důležitému bodu, když chceme bojovat proti podvodům, proti korupci, tak musíme zajistit reformu této instituce. Říká to předseda Barroso, také to říká Evropský parlament, všichni ostatní a já doufám, že bych mohl zajímavým způsobem přispět k těmto změnám mám své zkušenosti. Opět je na vás, abyste je označili za úspěch či ne, ale máme OLAF a já pevně věřím, že bych přispěl k reformě OLAFu a je to na vás, na politickém orgánu, voleném orgánu, abyste eh, poskytli patřičné pravomoci, ale já bych chtěl přiložit ruku k dílu a to by byl můj cíl během následujících pěti let. Per la kolega Kostinger, prego. Poslední otázka, paní Kassinger. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A z vašeho ukazatelství je jasné, že OLAF eh, vnímáte jako interinstitucionální zařízení. To souvisí s nezávislostí práce a eh, to by mělo být cílem Chtěla bych vědět, jaké nevýhody eh, bude mít skutečnost, že OLAF bude součástí Evropské komise. Uh, Úplně na počátku roku 1998, předtím, než eh, propukla krize v komisi, tak Evropský parlament napsal zprávu, pomocí které chtěl reformovat tehdejší UKLAV. Původní myšlenka tohoto parlamentu bylo, aby vznikl meziinstitucionální OLAF. To byla tehdejší teze a já si myslím, že to byl zajímavý konstrukt. Šlo o to, že když komise musela odstoupit, musela odejít, tak eh, to, ta příležitost eh, byla k dispozici pouze několik týdnů a my jsme měli příležitost přidružit OLAF se všemi jeho kompetencemi do oblasti vyšetřování, buď k účetnímu dvoru, ale účetní dvůr to nechtěl, tomu se nelíbilo, toto řešení, a nebo to přičlenit ke komisi. Čili to byla logická věc, logický krok, že jsme vytvořili tento hybrid, který nyní funguje, ale pokud máte možnost to změnit, a já si myslím, že politická vůle tu existuje, tak velice rád pomohu a tato myšlenka jako taková není úplně něco nového. Děkuji mnohokrát. Pane Boši, děkujeme za vaši účast na tomto slyšení. no está, no sono contento. Allora, diamo, okay. diamo uh, la parola adesso al secondo. Takže nyní dáme slovo našemu druhému uchazeči. Je to pan Thierry Kretin, který bude mít také pět minut na to, aby uvedl svoji kandidaturu. Pane předsedo, dámy a pánové, členové Evropského parlamentu, nejdříve bych chtěl říci, že pro mě velkou ctí, že mohu dnes zde být se zástupci občanů Nejdřív jsem byl praktikem a badatelem ve své profesi. Moje profesní národní dráha spočívala po dobu 18 let v tom, že jsem byl hlavním prokurátorem a prokurátorem pro finanční záležitosti. Po dobu 13 let jsem se zabýval evropskými záležitostmi, organizovanou zločinností, spolupráci mezi orgány činnými trestním řízení a mezinárodními podvody. Chci vám předložit moje úspěchy, které jsem měl při řešení finančních případů ve Francii. Také se chci zmínit o různých funkcích, které jsem měl v OLAFu od roku 2001. Celní vyšetřování, přímé výdaje, externí pomoc a ředitel sektoru A. Vykonával jsem vedoucí pozice a zaznamenal jsem úspěchy. Také bych vás chtěl seznámit se svými akademickými pracemi ohledně organizované zločinnosti a mezinárodního trestního práva. Mým záměrem je, aby OLAF se stal špičkovým pracovištěm. Navrhuji za prvé, aby se znovu definovala centrální aktivita OLAFu, to znamená vyšetřování operativní činnosti a to prostřednictvím reorganizace. Za druhé, OLAF se musí soustředit na nejzávažnější a nejsložitější případy, tam, kde může OLAF přinést přidanou hodnotu. Za třetí, OLAF má také klíčovou úlohu při vypracování politik prevence, komise na základě výsledku vyšetřování. Za čtvrté, jsem odhodlán zajišťovat vyšetřování na základě tří aspektů. Zaměřit se na operativní činnost, to jsem již uvedl, na zlepšení pracovní metodiky a na lepší selekci případů. Za páté. Budu rozvíjet spolupráci s institucemi, s členskými státy a s mezinárodními organizacemi. Za šesté a to je velmi důležité, OLAF musí být úřadem zákonnosti a dodržování základních práv. Já bych to shrnul Results and Due Process, tedy řádný proces. A sedmé, za sedmé, nezávislost. Nejhorší, co se může stát, je, pokud eh, se manipuluje vyšetřování, pokud se zneužívá proto, aby se zasáhla určitá osoba nebo instituce. Nezávislost je zárukou neutrality operativních činností a objektivity závěru. Díky mé 30-leté zkušenosti v různých oblastech jsem si vypracoval nerušený smysl pro nezávislost, který se opírá o schopnost pochopit hlavní faktory dané situace. A nakonec bych vám chtěl sdělit, že pro mě nezávislost nemůže být izolována, protože izolovaná osoba nemůže, osoba nemůže vyprodukovat nic užitečného. Chtěl bych vám také říci, že nejsem pouze praktikem, jsem také organizátorem, mám smysl pro inovaci a e, jsem uznáván jako schopný vedoucí. Jsem otevřený a mám diplomatický smysl. I toto je většinou uznáváno jako můj povahový rys znám takzvané řemeslo boje proti eh, podvodu v rámci OLAF. Jsem schopen zajistit kontinuitu tohoto úřadu, ale také zajistit změny, které OLAF potřebuje z hlediska budoucnosti. Schnutě řečeno, eh, poskytuji nejenom profesní expertízu, jsem schopen také zajistit všechny odpovědnosti ředitele OLAF díky schopnosti přijímat rozhodnutí ve složitých a nejistých situacích. A na závěr této stručné prezentace bych hovořil o budoucnosti. Je nutné zajistit řešení okamžitých problémů OLAF, aby dokázal řešit změny v oblasti justice, svobody a bezpečnosti. OLAF musí fungovat a bohatým způsobem přispívat k nezbytným změnám, které tato oblast zaznamená společně s Eurojustem, Europolem a také s Evropskou prokuraturou budoucnosti. Olaf musí schromažďovat konkrétní zkušenosti, také tak již činí z hlediska mezinárodní spolupráce. Musí být operativním pracovištěm a musí poskytovat hlavní směry. Mým krátkodobým projektem OLAF je zajistit také střednědobé a dlouhodobé perspektivy, které dokáží zajistit pozici OLAF jako neopominutelného partnera, který poskytuje nezbytné služby při mezinárodním vyšetřování. Toto vše jsem chtěl uvést jako předběžný úvod. A rád bych také upřesnil, že budu přispívat těmto cílům v nejširší možné míře. Váš výbor a parlament budou moci vždy se spolehnout na moji vstřícnost hlediska myšlenek a výměny zkušeností. Samozřejmě, že vím, že podpora Evropského parlamentu pro OLAF je velice důležitá. Děkuji mnohokrát, paní Gresle. Děkuji mnohokrát za tuto prezentaci. Vy jste právě tím kandidátem, který má nejkonkrétnější zkušenost z hlediska justice, z hlediska komise, z hlediska profesní soudní zkušenosti. Po těchto deseti měsících jste jistě ten, který prokázal, že dokáže Olaf řídit a pokud jen čas splníte z toho, co jste oznámil, tak to bude již velmi důležité. Znáte silné i slabé stránky OLAFu. E, za ty slabé stránky také svým způsobem jste odpovědní. E, bylo by dobré, kdybyste mi pomohl, e, jak si uvěřit tomu, co říkáte. Mohli byste mi jmenovat tři hlavní opatření, která byste bezprostředně chtěl navrhnout v tomto smyslu. Děkuji. První opatření, První opatření bych chtěl vysvětlit naprosto jasně. První věc se týká eh, doby, po jakou se vyšetřuje daný případ. Pravděpodobně dojde k reorganizaci, protože musíme investovat eh, zdroje tam, kde jsou zapotřebí. Možná také dochází k překrývání v rámci OLAFu, čili musíme lépe přerozdělit zdroje, které máme k dispozici a za druhé budu věnovat pozornost, tak jak činím právě nyní jako ředitel, aby naše vyšetřování byla efektivní. Ve svém projevu jsem se zmínil o tom, že bych se chtěla zaměřit na skutečné případy skutečných podvodů, čili lepší výběr případů, které jsou vyšetřovány a také efektivnější vyšetřování. A poslední věc se týká realismu, reality. Musíme pracovat na metodologii práce, musíme zlepšit naši metodiku, musíme tady odvést velký kus práce a chtěl bych velice rychle vytvořit eh, pracovní skupinu, která se tím bude zabývat. Paní Gajer. Děkuji. U Olafu nemáme jenom ten problém že, vyšetřování, že ve vyšetřování nepracuje dostatek lidí a že případy vyšetřování případů trvají příliš dlouho. Ale druhá obava, kterou máme u OLAFu, je otázka národních následních kroků nebo vnitrostátních následních kroků. Jakou představu máte o konkrétním a stíhání v členských státech? Jak tato část vyšetřování může být zlepšena? Odkážu na smlouvy. Je jasné, že musíme sdílet odpovědnost eh, s členskými státy a plně spolupracovat. Jednou z klíčových rolí OLAFu je vytvořit prostředí lepší spolupráce a důvěry s členskými státy. Pokud jde o spravedlnost, je to úplně stejné. Ale uvnitř OLAFu musíme jasně eh, zlepšit a situaci. Už jsme s tím začali, ale je zde ještě další potenciál. Musíme zlepšit způsob, jak předáváme informace eh, do oblasti justice. A když předáváte nějaký eh, poloviční produkt, eh, co není, něco, co není dovedeno do konce, potom justice to musí dovést dále. Takže my se musíme snažit o to, abychom předávali něco, co je lépe připraveno pro justici. Já jsem ochoten vytvořit lepší skupinu a, a oddělení v OLAFu, a pokud jde o právní poradenství a možná také stížnosti a vyšetřování, tak abychom zde měli a takový určitý pilíř právní odbornosti, právní důvěry, abychom mohli předávat vnitrostátním orgánům něco, co je lépe připraveno. Další věc, kterou bych eh, chtěl zmínit, je, že někdy řešíme problém eh, s justicí. Je nutné, že je nutné, abychom zajistili to, že nám eh, justice bude důvěřovat a že naši kolegové v členských státech skutečně budou řešit případy, které jim předáme. Paní Rivelino? a místo ní paní Gresle Čeká nás reforma OLAFu a post generálního ředitele bude nesmírně důležitý. V posledních deseti letech nemusel dohledový výbor zasáhnout, ale jak vy vnímáte nezávislost OLAFu a kdy budeme moci počítat s tím, že byste se obrátil na výbor pro dohled eh, v případě, že byste měl pocit, že eh, nezávislost je ohrožena. A samozřejmě je těžké pro generálního ředitele, aby postupoval proti vlastní eh, instituci, ale jak vy vnímáte tuto otázku nezávislosti? Jste jste zmínila zcela zásadní věc a také velice citlivou věc. Ale na začátku, než začnu hovořit o nezávislosti, chci říct jednu věc. Být nezávislý znamená být neutrální, jasný a objektivní při vyšetřování. Zároveň to znamená, řekl bych, že to e, znamená e, zajít do co největších detailů při vyšetřování, při hledání důkazu. Ale pokud je o nezávislost, a jde ještě o něco dalšího. Já se domnívám, že nezávislost vychází také ze zkušenosti. Já jsem v úvodu zmínil, že zkušenost je něco zcela zásadního. Vy musíte eh, vnímat případy, kdyby vaše nezávislost mohla být ohrožena. To poznáte eh, ze zkušenosti, ale musíte být také obezřetný. A to je také můj přístup. Nevycházíme zde pouze z individuálních pocitů, ale závisí zde také na prostředí. Nezávislost není privilegium. Nezávislost je podle mého názoru zásadní povinnost ředitele OLAFu. Znamená to, že ředitel OLAFu musí být odpovědný, musí být odpovědný vám, musí být odpovědný komise. Abych se dostal k tomu, co jste zmínila. Jde o to, že by mohl vzniknout nějaký problém, například v komisi s hierarchií. Pro ředitele je zásadní, aby se aby si byl vědom svého eh, postavení. A ve chvíli, kdy eh, já jako případný ředitel bych měl jasnou misi, potom si za ní budu stát. Pokud bude nutné obrátit se na dozorčí výbor, já budu připraven něco takového udělat. Pan Balčitis? Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Vážený pane kandidáte, Musíme souhlasit, že máte skutečně obsáhlou zkušenost s vyšetřováním. To je něco zcela zásadního pro tuto instituci. Také jste zmínil to, co byste chtěl udělat, ale já se domnívám, že nebude vždy možné implementovat to, co jste zmínil, protože budete mít omezené lidské zdroje, možná budete mít i některá finanční omezení. V každém případě ale vítáme vaše přání reformovat OLAF. Zmínil jste jednu věc, na kterou se budete soustředit, a to lepší eh, vybírání případů. Já si myslím, že to je ale velice um, subjektivní. A další věc, která je zásadní, se týká strukturálních fondů. Máme řadu problémů se strukturálními fondy. Více než 50 těch, kteří provádějí vyšetřování, tvrdí, že existují zásadní problémy se strukturálními fondy a tyto problémy vychází eh, z komplikovaných postupů pro udělování peněz. Pokud jde o náš výbor, chtěli bychom vám pomoci eh, se všemi eh, kroky, pokud jde o strukturální formy. Měl byste nějakou vizi, co udělat se strukturálními fondy? Děkuji. Pokud jde o výběr případů, to, jestli jsem to dobře pochopila, byla první otázka. Já si myslím, že to je základ řešení problémů v OLAFu. OLAF musí být schopen vybrat případy, které přináší skutečnou a přidanou hodnotu. Pokud se podíváme na strukturální fondy, ty strukturální fondy mají dvojí odpovědnost. Zde je dvojí odpovědnost komise a členské státy. My v OLAFu musíme soustředit naše snahy na ty nejzásadnější případy. A je jasné, že je třeba soustředit se na organizovaný zločin, na sofistikované postupy podvodu. Často se hovoří o nestrovnalostech, ale my se mám, musíme soustředit na zásadní podvody. Takže to je jedno z hlavních kritérií, podle čeho vybírat případy. Dále, na základě výsledků těchto výběrů si myslím, že vznikne určitý efekt odrazování případných zločinců. Další otázka se týkala možnosti zlepšení. Já jsem přesvědčen o tom, že my se z našeho vlastního vyšetřování můžeme hodně poučit. A pokud se poučíme, můžeme celý systém zlepšit. Komise by měla zanedlouho zahájit novou strategii boje proti podvodům. Já s tím plně souhlasím. Já jsem plně přesvědčen o tom, že eh, se musíme podívat na ty případy, které eh, řešíme a poučit se z nich. Například, nedávno jsme v OLAFu řešili případ, kde jsme byli schopni a eh, provést, tam z kterého jsme byli schopni provést širokou analýzu a myslím si, že z této analýzy by se komise i členské státy mohly hodně poučit, pokud jde o řízení fondů. My můžeme tyto informace poskytnout našich, našim partnerům, aby se tak celý systém zlepšil. Paní Alfano. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo a mohl byste nám říci, že máte zkušenost minimálně pěti let z hlediska mm, špičkového řízení nebo vedení? Eh, dále bych chtěla vědět, zda jste byl součástí odborů a dále o jaké odbory se jednalo a jakou roli jste tam sehrával. A nakonec, můžete nám potvrdit, eh, že jste byl zapojen do stížnosti, která se týkala mobbingu a sice v oblasti eh, finančního dohledu? Je n'ai pas été anglicky. I do not exactly to what you refer, but... Nevím, na co jste přesně odkazovala, ale pokud jde o mé členství eh, v odborech. Já, když jsem byl žalobcem, měl jsem, byl jsem v kontaktu s odbory magistrátních soudců, a, ale myslím si, že to je všechno. Pokud jde o to ostatní, nejsem si úplně jistý, na co jste odkazovala. Možná byste mohla být konkrétnější. Myslím tu poslední otázku. Parlerò anche più lentamente così da dar modo. Já bych ráda věděla, zda máte nezbytnou zkušenost minimálně pětiletého vedoucího řízení. A pokud ano, jakou roli jste v takovém špičkovém vedení sehrával? Za druhé, zda jste byl v odborech či nikoliv, po jakou dobu? A jakou funkci jste tam měl? Vy jste hovořil o odboru, ale byly to odbory nebo to bylo profesní združení, to, o čem jste hovořil? A poslední otázka. Ráda bych věděla, zda jste se účastnil podání stížnosti obtěžování vysoké představitelky finanční gardy, finančního dohledu. Můžete nám eh, poskytnout detaily k této stížnosti? Ano, yes, I have been member. Ano, vy jste odkazovala na um, asociace či unie. Ve Francii to je to stejné. Já jsem byl členem a celou uh, řadu, řadu let Association Professionnelle de Magistrats de France. Ano, mám zkušenost z managementu, um, z řízení fondu delší než pět let. Byl jsem hlavním žalobcem ve Francii u soudu šest a půl roku. Měl jsem na starosti rozpočet, řídil jsem rozpočet a celou řadu věcí. A Soustředil jsem se nejenom na práci žalobce, ale také na řízení soudu. A mohu vám říci, že když jsem se dostal do, eh, k tomuto soudu, bylo to tam jako v 19. století. Když jsem tam odtud odcházel v roce 1993, byl to eh, soud 21. století, byl to moderní soud. A vytvořili jsme lepší pracovní podmínky pro všechny mimo jiné. A dále jste zmínila stížnost. Ano, obdržel jsem stížnost od Guardia de Financa, od úředníka Guardia de Financa, ano, to je pravda. A jednalo se o článek 24, o ochranu podle článku 24. Je to něco, co stále ještě probíhá. Já čekám na výsledek mediačního, mediační služby komise. Ještě nemám výsledky. Pan Staes? Děkuji, pane předsedo. Já si jsem jistý, pane Kreta, že my jako aktivní členové výboru pro rozpočtovou kontrolu, především když jsme zpravodajové, často jsme v kontaktu s lidmi, kteří pracují pro OLAF. Během posledních deseti let jsem často měl dojem, nebo se objevily určité náznaky, že uvnitř OLAFu existuje mnoho interních problémů. A lidé někdy dokonce hovoří o vytváření klanů o tom, že eh, uvnitř OLAFu existují určité skupiny, které stojí proti sobě. A to samozřejmě není eh, dobrý způsob práce a lidé poukazují na to, že eh, v tom stroji je písek, že se zasekává. To je zásadní otázka pro vás a pro vašeho kolegu, který rovněž pracuje pro OLAF. Můžete potvrdit eh, tato obvinění, tyto stížnosti a pokud je to pravda, jak nám můžete ukázat, že byste byl schopen řešit tyto možné konflikty mezi zaměstnanci OLAFu? Jak byste s tím nakládal jako případný generální ředitel? It's true that... Je pravda, že v OLAFu existují problémy, Zmínil jste to slovo klany. Já bych to tak neřekl. Jsou tam eh, skupiny lidí, které mají jiné, jiný přístup k jiným k různým otázkám. To je trošku něco jiného. Je tady nějaký konflikt? Ano, někdy to může vyústit v konflikt a každý den vidím, že tam existuje určitá opozice. Můžeme to označit jako konflikt, ale nakonec to konflikt podle mého názoru není. Je to pouze odlišný přístup k různým věcem. Co je podle mého názoru to nejdůležitější? Lidé musí mít jasno, co je jejich práce. Někde to není úplně jasné. Musíme jasně zvolit misi, musíme zvolit postup při vyšetřování. Řekla jsem to v úvodu. Nesmíme používat vyšetřování k tomu, abychom se na někoho zaměřili, jednotlivce nebo instituci, musíme být maximálně objektivní a neutrální. Jak to chci řešit, pokud budu generálním ředitelem? A v této oblasti to vidím jednoduše. Nejdříve poslouchat, naslouchat a co je jasný počátek konfliktu je právě, že lidé spolu nedostatečně hovoří, čili vyjasnit si problém, to znamená tedy komunikovat a jakmile jsme vzájemně pohovořili, tak se musíme vzájemně ponaučit, najít řešení a toto řešení uplatnit. A tak bych chtěl postupovat. Možná jedna věc by měla být jasně řečena v této fázi, pokud existuje naprostá opozice mezi lidmi v řadě oblastí, tak právě přišla ta chvíle, aby se provedly změny v OLAFu, to bych chtěl zdůraznit, pokud lidé nemají rádi nějaké změny a já bych chtěl začít se změnami v ředitelství, tak to vyvolává určitou nechuť, odpor, lidé to označují za konflikt, ale to není konflikt. Nyní se snažíme zlepšit celou řadu věcí a v rámci těchto zlepšování to vyvolá určitou nejistotu, lidé budou mít pocit ohrožení. Je důležité, aby pochopili, o co jde a abychom se viděli správným směrem. Já si myslím, že Musíme udělat hodně práce eh, v této oblasti a musíme jasně říci, jaká je orientace OLAFu. A nesmíme někdy směšovat eh, konflikt s určitým přístupem, jak zajistit a zlepšit eh, řízení věcí. Děkuji mnohokrát. Nejsem si jist, zda je tady někdo za další politickou skupinu, ale pokud tomu tak není, paní Andreasen, prosím. Děkuji, pane předsedo pane Kretine, mohl byste nám říci, zda ti, kteří upozorňují na možné případy, eh, právě poukazují na případy, které byste měli vyšetřovat. A chtěla bych vědět, zda byste vyšetřoval, nebo i v tuto dobu zda vyšetřujete anonymní stížnosti. Whistleblowers are a tool Ti, kteří upozorňují na problémy, jsou nástrojem, který máme k dispozici. Statistického hlediska vám mohu říci, že nemáme příliš mnoho takovýchto lidí, kteří upozorňují na problémy. Není to tedy dáno v nějakém zákonem eh, vyjádření našeho úřadu, ale pochopitelně denně dostáváme řadu anonymních eh, udání a stížností. Chtěl bych eh, využít vaši otázky a chtěl bych na něco poukázat je vždy velice problematické odhalit nějaký podvod, protože bez toho nemáme šanci zahájit vyšetřování, ale zároveň jsem velice obezřetný, pokud máme anonymní informace, anonymní udání, protože pak velice často jsou ohrožena základní práva. Jak mohu zkontrolovat, že nějaké podezření, obvinění je dostatečně podložené, pokud nevím, od koho přichází. Někdy máme takový problém, možná to víte, já bych na tom chtěl hodně trvat. Jakmile obdržíme informace v OLAFu, tak je hodnotíme. Hodnotíme, abychom zjistili, zda jsou dostatečně závažné, a to je právní požadavek. Bez toho nemůžeme zahájit šetření a děláme to na velice pečlivém podkladě. Ale musím říci, že dostáváme denně celou řadu anonymních udání, také od eh, jednotlivců, ne tedy anonymů, ale takovýchto informací nebo takovýchto stížností a udání máme spousty. Děkuji. Paní Vanové? Eh, Děkuji. Pane předsedo, Pan Sté se částečně zeptal na to, co jsem chtěla vědět já. Byl velice přímý. Já jsem se chtěla zeptat, jak vidíte koordinaci práce mezi jednotlivými jednotkami OLAFu a jak byste chtěl slabiny zlepšit, ale v podstatě jste na to odpověděl. Takže bych se chtěla zeptat, jaké jsou výhody odborníků, jako jste vy, někdo, kdo již působí, působil v této organizaci, jak můžete zlepšit eh, postup práce v této instituci oproti kandidátům, kteří přichází zvenčí? This is always, um... Vždy je problematické hovořit sám o sobě, ale dobře, zkusím to. Pokud jde o vnitřní koordinaci, ta je zcela zásadní. A v OLAFu existuje nedostatek vnitřní koordinace. A já se domnívám, že to bychom měli zlepšit. Ale než odpovím na, ten, na tu specifickou vaši otázku, a přejdu na tu další otázku, protože si myslím, že to souvisí. OLAF je velice složitá instituce. Prostředí OLAFu je rovněž velmi složité. Pokud někdo přijde z vnějšku, bude to trvat dlouho, než eh, všechno pozná, jak to funguje. Není to otázka schopností, není to otázka inteligence, je to otázka času. Jaké mám výhody? Já můžu začít od prvního dne pracovat naplno. Protože znám zaměstnance, protože znám schopnosti zaměstnanců, eh, protože vím, kdo co dělá, Vím, kdo je nejlepší v které oblasti. Znám historii Olafu. Ta je důležitá pro Olaf. Znám eh, prostředí, řízení. A já jsem pracovala v šesti různých oblastech v Olafu, takže Olaf velmi dobře znám, takže mohu pracovat od prvního dne naplno. Možná k tomu ještě něco dodám. A Pokud bych se stal zítra generálním ředitelem, mm, můžete mít pochybnosti, jestli eh, se něco výrazně eh, změní. Protože já jsem v OLAFu od roku 2001, ale proč se nic eh, tolik nezměnilo? Protože jsem nebyl generální ředitelem. Já jsem se snažil dělat změny v těch oblastech, kde jsem působil. A udělal jsem hodně. Není to tolik vidět, ale dělal jsem hodně. Já jsem vydával jasné instrukce, pokud jde o časový harmonogram. Rovněž jsem dával jasné instrukce pro plánování vyšetřování. Snažil jsem se zlepšovat vztahy s IDOKem. Dále jsem se snažil pracovat na vytvoření policie de minimis. To je jeden ze způsobů, jak omezit zatížení jednotlivých eh, vyšetřovatelů. To je součást té vnitřní koordinace. Pan Liberacký. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Pane Kreton, a vyslechl jsem si vaši prezentaci a mám dojem, že vaše prezentace byla velice dynamická. Ale jak jste řekl, Devět let se té se snažil věci změnit v OLAFu a řada návrhů byla zamítnuta. Proč jste si nám někdy nestěžoval, že jste byl nucen pracovat za tak tíživých podmínek? A vaše, to, co jste řekl na konci, je pro nás do značné míry překvapující. A moje otázka je, jak si myslíte, může OLAF přispět a k navracení prostředků, a které byly utraceny špatným způsobem, chybným způsobem? Děkuji. OLAF může přispět k navracení prostředků, může poskytnout schvalovacímu úředníku by jasné informace, které vyplynou z vyšetřování. Vy jste zmínil to, že má prezentace byla dynamická. Já vám mohu říci, že jsem dynamický, moje žena si na to někdy stěžuje. A pokud je o mé návrhy, ano, někdy byly zamítnuty. To je pravda. Například v Olafu jsem hodně trval na tom, abychom měli eh, nějaký řád, který by byl detailnější než ten řád, který máme. Já jsem předkládal jasné písemné návrhy. Nebylo, ne, neobdržel jsem ale žádnou reakci. Já respektuji, že když máme demokracii, o věcech probíhá debata. Já se domnívám, že je nutné, abychom měli jasné výsledky vyšetřování a na základě těchto výsledků bychom poskytli informace, aby mohly být navráceny prostředky. Myslím si, že pokud chceme dosáhnout výsledku, musíme mít i jasná pravidla. Já si myslím, že zde jde o otázku řízení, managementu, orientace musíme udat jasný směr a jasně říci, co povede k lepší efektivitě a účinnosti. Já jsem to řekla už v úvodním projevu. Domnívám se, že pokud budeme mít jasná pravidla, OLAF bude lépe fungovat. A protože v OLAFu máme hodně odborníků, ale možná jsme tuto odbornost, kterou v OLAFu máme, nevyužívali do posud úplně tím nejsprávnějším způsobem. Pan Ehrenhauser. Já jecím. Ano, děkuji. Vy už jste několik let v OLAFu, tak si možná pamatujete na případ Hans Martin File z roku 2004. Tam vlastně OLAF zahájilo toto řízení, pak došlo k odsouzení v rámci mm, soudu pro lidská práva. Jakým způsobem byste teď s odstupem po několika letech vyhodnotil tehdejší chování a postupy OLAFu? Před několika minutami jsem zmínil nezbytnost pochopit dějiny Olafu, aby člověk mohl být dostatečně efektivní. A pochopitelně tento případ byl součástí dějin Olafu. Nemyslím si, že Olaf udělal chyby. Dělali jsme věci způsobem, které podle mého názoru nebyly nejlepší, ale nedělali jsme žádné chyby z právního hlediska. Nečinili jsme něco, co by bylo chybné. Problém byl v tom, že v případě Tyla eh, řada věcí přišla jak interně, tak externě a zahájili jsme případ, začali jsme ji vyšetřovat a jakmile jsme dospěli k závěrům, protože jsme obdrželi písemné důkazy, tak pro nás bylo povinné tyto informace poskytnout soudu v Belgii a znáte ty další kroky. Ty kroky a chování soudu v Belgii nebylo na místě, bylo špatné. Možná Olaf by to řešil jinak. Vždycky je snadné analyzovat historii, to je součást naší historie, našich dějin a pochopitelně to bylo uh, Eh, interně, možná ty klany, jak tady bylo řečeno, mezi sebou bojovali. Tato informace se dostala ven a je to něco, co doufám patří k historii Olafu, už se to doufám nevrátí a těmto věcem věnuji velkou pozornost, protože naším úkolem je také, aby nedocházelo k úniku informací. Čili od té doby naštěstí máme mnohem menší problémy s únikem informací na venek. Děkuji mnohokrát panu Kretinovi a dostáváme se k dalšímu kandidátovi. siamo? Ci siamo? Ok. cominciamo con la terza audizione. Takže my zahájíme třetí slyšení. Vítá mezi námi pana Johana Delolfa a předávám mu slovo na pět minut. Questa per me? Questa per me sì. Thank you. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl říct, že jsem velice vděčný, že mohu být zde v Evropském parlamentu a že mám příležitost podělit se s vámi o své názory na to, jak by v budoucnosti OLAF mohl vypadat. Já jsem se podívala na základní cíle OLAFu a to je ochrana finančních zájmů Evropské unie. Zároveň jsem se zabývala některými konkrétními čísly a údaji. A pokud je o doporučení účetního dvora, podívala jsem se na řadu aspektů a to na vyšetřovací funkci OLAFu, na to, že účetní dvor poukázal na nutnost zlepšovat vyšetřování. A pokud se podíváme na evropský rozpočet, eh, ukazuje se, že 87,5 evropského rozpočtu je pod rizikem, je ohroženo podvody. 33 všech vyšetřování probíhá v evropských institucích a orgánech. Pokud se podíváme na výroční zprávu a na čísla z výroční zprávy, ukazuje se, že nedostatek případů vede k navracení prostředků, ne všechny případy vedou k poskytování informací a celkové případy trvají příliš dlouho. Proto bych vám chtěl eh, předložit eh, některé myšlenky na zlepšení této situace, eh, takový business plán. Já se domnívám, že je zcela zásadní, abychom se soustředili na kontinuitu, protože Olaf byl příliš dlouho bez generálního ředitele. Mně by trvalo jenom 100 dní, aby mi, eh, doufám, schválili můj plán a poté bychom mohli začít naplno. Pokud je o celkovou strategii, myslím si, že by se Olaf měl vrátit ke svému základnímu cíli a to je ochrana finančních zájmů EU. Znamená to více navracení prostředků a proto potřebujete eh, spolupracovat úzce s agenty, kteří mají eh, toto na starosti vnitřních v členských státech politika eh, de minimis eh, v jednotlivých sektorech by mohla být eh, dobrým nástrojem. Olaf má monopol na vnitřní vyšetřování a pokud budete aplikovat politiku de minimis, je zde nulová tolerance. Ale jsou zde i jiné možnosti. Měli bychom zlepšit spolupráci s IDOKem a ostatními institucemi, a pokud jde o méně důležité případy. já se domnívám, že je nutné zmínit, že 44 všech navracených prostředků je navraceno ve spolupráci s členskými státy, takže to bychom měli v budoucnosti posílit. To znamená, že bychom také měli spolupracovat s Eurojustem a Europolem. A proč nezavést společné aktivity? Dále je podstatná spolupráce s našimi přirozenými partnery. A myslím si, že proto je nutné změnit vnitřní strukturu OLAFu, změnit organigram a nemyslím si, že potřebujeme peníze navíc. Rozpočet OLAFu je dostatečný proto, aby se OLAF reformoval, ale musíme předefinovat odpovědnost jednotlivých ředitelství. Je možné například vypracovat, vytvořit zvláštní oddělení pro hodnocení, vyšetřování, zvláštní oddělení pro výměnu informací s členskými státy a také vytvořit kontaktní místa zdroje měli bychom změnit rovnováhu mezi počtem vyšetřovatelů a počtem administrativy. 35 zaměstnanců, pouze 35 zaměstnanců jsou vyšetřovatelé. A pro úřad, jako je OLAF, to není dostatek. Pokud je o legislativu, myslím si, že generální ředitel by měl být otevřen diskuzi, pokud jde o statut. Zároveň si myslím, že je třeba chránit eh, nezávislost OLAFu při vyšetřování. A kdo jsem já? Já jsem eh, belgický úředník, eh, manažer, v této oblasti pracuji 22 let. A už jsem téměř skončil. Mám 22 let zkušenosti v nejvyšším managementu a myslím, že můžu přinést přidanou hodnotu, protože přicházím venčí a mám dobré znalosti o tom, jak OLAF funguje. Chci zmínit některá vyšetřování, kterých jsem se účastnil. Účastnil jsem se většiny eh, vyšetřování v Belgii. Většina z nich probíhá v rámci mého ředitelství, některé probíhaly ve spolupráci s OLAFem. A poslední slide ukazuje, že pokud pracujete rychle a spolupracujete s členskými státy, můžete dosáhnout dobrých výsledků. Během krátkého dob, krátké doby se nám podařilo eh, mezi lety 2009 až 2011 by se nám mělo podařit eh, ve spolupráci s členskými státy a OLAFem eh, vyřešit závažný případ podvodu. Mnohokrát děkuji. Já jsem již nyní trochu překvapená. Myslím si, že Evropská komise musí teď přistoupit na jakousi vlnu OLAF, protože vy jste řekl věci, které si jistě budou líbit komisi, zvláště z hlediska zaměření na vnější šetření. Také se jedná o interní vyšetřování v rámci OLAF, takže to je velmi důležité, že to není probíhá, protože je to otázka důvěryhodnosti. Druhý bod. Co se eh, má s OLAFem stát v budoucnosti? Eh, vy jste hovořil o otevřenosti a v tomto smyslu eh, vlastně agentura by neměla být pravým opakem toho, co si my přejeme v rámci parlamentu. My chceme, aby OLAF zůstal součástí komise a víme také proč. A proto eh, není dobré, aby generální eh, ředitel jednal v protikladu s tím, co si my přejeme. Takže se vás ptám, máme si vás vybrat? Um, Myslím, že tady došlo k nedorozumění v tom prvním případě. Já jsem neříkal, že chci předělat eh, OLAF na agenturu, ale říkal jsem, že generální ředitel musí být otevřen diskusím, protože vím, že probíhají diskuse. To znamená, pokud nejste otevření, tak nejste transparentní. A já si myslím, jako generální ředitel musíte být otevřen všem diskusím na toto téma. Zcela jistě, já jsem si jist, eh, součást, být součást komise má řadu výhod, ale i nevýhody. Pokud máte komisi, tak to je velká instituce, můžete toho využít, máte přístup ke všem místům mimo Evropu, máte úzkou spolupráci s generálními řediteli a máte úzkou spolupráci s IDOCem. Na druhé straně, máte také dobrý přístup k informacím. Pokud nejste součástí komise, tak největší problém je, že nemáte přístup k informacím tak, jak je máte nyní, takže já jsem říkal, že bych měl být otevřený diskusím. To je vše, co jsem řekl. Doufám, že tak jsem odpověděl na vaši otázku. Pan Gajer? Já se pokusím položit dvě otázky v jedné minutě. Vy jste policista, pane Denolfu, fe, a vycházím z toho, že i v belgickém um, politickém sboru je oddělení pro vnitřní vyšetřování. I v OLAFu v principu existuje oddělení pro vnitřní vyšetřování komise Eh, chtěl bych vědět, eh, zda byste souhlasil s tím, aby oddělení pro vnitřní vyšetřování bylo vyčleněno zvlášť. Jak byste se díval na tyto návrhy? My jsme měli tady několik kandidátů. Měli jsme kandidáta, který znal velice dobře evropské záležitosti. Vy stojíte trochu mimo. Eh, takže bych se chtěl zeptat, jaké schopnosti a mm, poznatky máte Eh, z hlediska mm, evropských institucí, které jsou velmi komplikované, jak jste si jistě eh, již všiml. Thank you very much indeed for the Děkuji za otázky. První otázka. Nemáme jeden eh, servis, jednu službu, ale dvě služby v Belgii. A ve svém ředitelství provádím také interní vyšetřování. To tam děláme také, takže není dobré mít tři různé služby, které řeší vnitřní vyšetřování. Je dobré mít jednu službu, která provádí vnitřní vyšetřování. Abych jasně odpověděl na vaši otázku, pokud bychom byli, pokud by Olaf byl odtržen, to by byla špatná věc. Máte pravdu, nemám stejné zkušenosti jako interní kandidáti, kteří pracují pro evropské instituce, nicméně deset let mám mandát a v tomto mandátu, co se týče pracovníků, rozpočtu, jednotlivých sektorů, mám velice podobné ředitelství jako ředitelství, které funguje v OLAFu. Je rozdělené na stejné Eh, sekce, jako v OLAFu, řešíme podobné případy. Já si myslím, že jediné kontaktní místo v Belgii, cokoliv mám ve svém portfoliu, mám díky své funkci celou řadu kontaktů nejen s evropskými institucemi, pracujeme také s komisí, spolupracujeme s celou řadou generálních ředitelstev a já i mý kolegové chodí do Evropského parlamentu nebo do komise, například eh, zadržování dat, tam jsme eh, byli účastní těchto jednání a účastnil jsem se celé řady projektů. Byl jsem jedním se eh, zakládajících otců Karenu, což je jedna agentura, také spolupracuji s komisí. Nebylo to snadné, ale je to získaná zkušenost. Byl jsem také požádán, protože mám pověst eh, někoho, kdo je schopen dospět eh, k kompromisům, abych eh, řídil studii, která se týkala opětovného získání aktiv pro komisi, čili možná nemám úplně stejné zkušenosti jako ostatní kandidáti, ale zcela jistě mám dostatek zkušeností a také mojí výhodou je, že jsem velice otevřený což je podle mého názoru aktivum v tuto chvíli, protože 11 let eh, Olaf funguje určitým způsobem a teď potřebuje změnu. Pan Doč. Eh, tisztelt elnök úr, tisztelt eh, Danov úr. Vážený pane předsedo, vážený pane Danolfe, já se domnívám, že je velice dobrý nápad předložit eh, ten program pro 100 dnů. To je pro nového generálního ředitele Olafu velice dobré. A pak můžete skládat eh, účty. My budeme zvažovat a hodnotit vaši práci. Chtěl bych položit následující otázku. Pokud se stanete novým generálním ředitelem OLAFu a pokud budete chtít provést tento program, budete v takovém případě měnit pravidla? Budete muset měnit pravidla? Bude nezbytné pozměnit předpisy, um, ustanovení? Neboť eh, tato eh, pravidla mm, nemohou být změněna pouze v rámci kompetencí generálního ředitele. Uvažujete, nebo domníváte se, že rozpočet OLAFu je dostačující? Domníváte se, že zaměstnanci jsou postačující? A považujete současné stávající expertízy OLAFu za mm, dostačující? Uvažujete o restrukturalizaci OLAFu? Uvažujete o větších změnách z hlediska zaměstnanců? Thank you very much for the question. Mnohokrát děkuji za otázku. Děkuji, že jste uznal, že eh, je pro mě důležitá odpovědnost, protože v mém ředitelství eh, nesu odpovědnost. Eh, my máme pěti leté mandáty a můj mandát byl přednedávnem obnoven a bude obnoven od 1. ledna. Samozřejmě vím, že můj program je ambiciozní, ale eh, ne proto bude nutné změnit eh, pravidla. V pravý čas, já jsem řekl, že v mém eh, plánu mám střednědobý výhled, dlouhodobý výhled, krátkodobý výhled. Samozřejmě během určitého času bude nutné změnit některá pravidla, ale já si myslím, že je možné učinit mnohé bez změny nařízení. Pokud chcete redefinovat eh, ředitelství a, jejich náplň práce, eh, je eh, možné to dělat bez změny nařízení po dohodě s vámi, s komisí, s radou a tak dále. Samozřejmě otázka rozpočtu je také podstatný, vy jste ji zmínil. Já se domnívám, že OLAF momentálně nepotřebuje eh, větší rozpočet. My nepotřebujeme více zaměstnanců. Zaměstnanců máme dost. Máme také dostatek odborníků, ale otázka je, jestli máme ty správné profily v zaměstnanci eh, u zaměstnanců. Jenom 35 zaměstnanců eh, provádí šetření, zatímco 65 dělá podporné práce. To je nemožné tento poměr se musí obrátit. 65 lidí pracující pro OLAF by měly být vyšetřovatelé, takže je nutné změnit profily těchto lidí, tak abychom eh, podávali lepší výkon. Aby OLAF podával lepší výkon. A je eh, možné změnit postupu, abyste měli eh, specialisty, kteří se soustředí vyloženě jenom na určitý aspekt vyšetřování a tím ušetříte a práci eh, zase někde jinde. Takže já si myslím, že eh, máme dostatek eh, rozpočtu, více rozpočtu nepotřebujeme. Pokud je o restrukturalizaci, ano, v každém případě je nutné OLAF restrukturalizovat, protože um, OLAF, tak jak v současné době funguje, uh, dostatečně neplní svůj úkol a to je ochrana finančních zájmů Evropské unie. Pan Balčidis? Ačiū, gerbiamas pretendent. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Vážený pane kandidáte, ve své prezentaci jste řekl, že je nesmírně důležité, aby byla zajištěna dobrá spolupráce s členskými státy. V současné době probíhá reforma OLAFu a neustále se hovoří o tom, že je třeba posílit spolupráci se zodpovědnými institucemi členských států. Existuje návrh, aby se do nařízení zahrnulo, že odpovědné instituce členských států mají informovat OLAF o vyšetřování případů e, jednou za rok nebo jednou za šest měsíců, nebo když je o to OLAF požádá. Co si myslíte, je nejlepší způsob, jak postupovat, aby bylo zajištěno, e, že vyšetřování budou v budoucnosti efektivní a aby nedocházelo k tomu, že je zde přílišná byrokracie. Mnohokrát děkuji za vaši otázku. Já se domnívám, že lepší spolupráce s členskými státy je klíčová pro budoucnost OLAFu. Řada vyšetřování probíhá příliš dlouho, protože OLAF má vyšetřování na starost dlouhou dobu. A já spolupracuji s Olafem, my dostáváme složky od Olafu. A ve chvíli, kdy se ty složky do Belgie dostanou, my už se často o to vyšetřování nezajímáme, protože už to trvalo příliš dlouho a ty zajímavé věci už se uh, ztratily, už uplynuly v čase. Takže já rozhodně podporuji uh, užší spolupráci s členskými státy a rychlejší předávání složek členským státům. My jsme spolupracovali s OLAFem při vyjednávání a tato spolupráce se ukázala jako úspěšná. Když informace přicházejí z OLAFu do členských států, to je nesmírně důležitá chvíle. Je nutné změnit organigram Eh, OLAFu, protože eh, v tomto organigramu jsou eh, úzká místa a dokončení vyšetřování trvá příliš dlouho. Já si myslím, že je k tomu potřeba mít určitou odvahu. Já jsem to udělal před deseti lety v mém ředitelství. Měl jsem velkou odvahu. Dnes už bych nebyl schopen to udělat, protože už pro své ředitelství pracuji deset let a zabil bych své vlastní dítě. Ale proto si myslím, že Olaf potřebuje externího kandidáta. Pan Čarčimakatkis. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji, pane Denolfe, za vaši odvahu je skutečně ctí pro Evropský parlament, že takový vysoce postavený policista eh, hledá cestu eh, do tohoto úřadu. Je to opravdu odvážné, že jste se eh, rozhodl říci, že 35% zaměstnanců pouze vyšetřuje, to je málo, to není správné, takže opravdu to je velice dobré. Vy pocházíte z policejní služby, Eh, vy jste zde vyslekl velice ostrou reakci paní Gresle ohledně OLAF, v tom smyslu, že je to velice zvláštní dítě. Jak vnímáte politicky úlohu OLAF? Protože OLAF není pouze vyšetřující orgán, má také politický charakter, i když eh, možná hm, ten politický akcent je příliš silný. Uh, Děkuji odpovím částečně ze své vlastní zkušenosti v mém ředitelství. Máme tam pět eh, složek, pět jednotek. Měli jsme vysoký výbor dozoru a měl úplně stejnou strukturu jako stávající OLAF. Eh, byl to administrativní orgán, nebyla to policejní složka, byl zaintegrován do policejní složky, byl také velice blízko politikům. Takže mám zkušenost s tím, jak policejní složka může být takto změněna. Měli bychom se podívat především do budoucnosti. Jaká je budoucnost OLAFu? Nejdůležitější otázka je eh, vytvoření evropského prokurátora. Je jasné, že OLAF by byl součástí Evropského prokurátoru spolu s Europolem a s Eurojustem, by byl vyšetřovacím orgánem, Europol by dělal výzvědné služby a Eurojust by eh, byl tou soudní složkou. A to by byl jasný výsledek. Určitě by se snížil politický vliv na OLAF ale my, mezi tím bychom museli řešit situaci a já jako ředitel, generální ředitel OLAFu, podobně jako ve svém generálním ředitelství, nedovolím jakýkoliv politický vliv do naší práce. Politika se nesmí směšovat s vyšetřováním. Pokud se bavíme o politice obecně, tak pochopitelně Evropský parlament i ostatní instituce mají své slovo, musíme je naslouchat, musíme brát v potaz veškeré informace a musíme najít patřičné řešení. Ale co se týče samotné vyšetřovatelské práce, OLAF by měl být naprosto nezávislý. Pan Stes. Děkuji, pane předsedo. Pane Denolfe, máte ohromné zkušenosti. V Belgii máte velice dobrou pověst a Vaší výhodou je, jak jste říkal ve své vlastní prezentaci, že během své práce jste byl v kontaktu s evropskými institucemi, také máte zkušenost eh, s prací OLAFu. Bylo zajímavé, a říkali to i ostatní kandidáti, že se musí dát velký důraz na vyšetřovací práce. Těch 35 zaměstnanců, to se musí změnit ale budete muset dělat tvrdé volby v rámci OLAFu. Možná některé aktivity musí být zrušeny, sníženy. Můžete nám říct, jak to vidíte? Mám stejné výzvy ve své práci, máme příliš mnoho případů. A jak změnit ten poměr těch neřešených případů, může být eh, řešeno několika způsoby. Například politika de minimis OLAFu je velice dobrým nástrojem. Máte určité stropy ve vaší práci, ve vaší činnosti a pak můžete rozhodnout, zda případy budete řešit či ne. Ale v případě vnitřního vyšetřování, tam si to musíte zajistit sami. Například můžete vyjednávat s členským státem, aby převzali tu oblast vyšetřování, anebo, jak jsem říkal, můžete zkrátit dobu převedení případů na bedra členských států. To znamená, že můžete uvolnit zdroje, vnitřní zdroje pro další případy. To je jeden systém. Další možnost, dáte více zdrojů do samotného vyšetřování. To jsem také říkal. A další věc, musíte si stanovit eh, priority, co jsou tedy klíčové aktivity OLAFu. To dané portfolium je velká zátěž. Musíte se podívat na portfolium případů, které se řeší. V OLAFu musíte zvolit nástroj de minimis a možná nemáte stejné standardy pro všechny sektory případů, které OLAF řeší. Například to bude odlišné v případě strukturálních fondů, v oblasti daní, cel, pardon můžete mít eh, stejná pravidla, jak jsou uplatňována v jednotlivých sektorech a tak by se vám mělo podařit snížit eh, počet případů, které se řeší. Jedna věc, která je důležitá, měli byste mít operační plán, strategický plán, abyste mohli pokračovat krok po kroku. Za druhé musíte mít větší dohled ze strany eh, ředitelů jednotek nebo těch jednotlivých sekcí musíte mnohem dříve zapojit advokáty, soudní složku, aby se podívala na soudní stránku vyšetřování, to znamená, aby vyšetřovatelé se neubírali špatným směrem. A nakonec je velice důležité převést případy na členské státy mnohem dříve. Můžete zahájit vyšetřování ze strany společných týmů. Máte zdroje a Členské státy budou rády, že získají také své vlastní zdroje, své prostředky a to je důležité pro členské státy. To jsou mechanismy, pomocí kterých můžete snížit počet řešených případů. Děkuji. Myslím, že za ECR tady někdo není, takže má slovo pan Ehrenhauser. Herzlichen Dank. Srdečné díky. Mohou nastat dvě situace. Na jedné straně máte výsledky a informace, které jsou jaksi předány médiím a to může narušovat povinnost zachování důvěrných informací. A na druhé straně jsou, je požadavek Evropské unie na transparentnost. Je, eh, myslíte, že to jsou akutní eh, problémy v současné situaci? Jakým způsobem budete řešit tyto akutní problémy? Nebo jak budete nakládat s principem transparentnosti na jedné straně a s principem eh, utajení. Budete zde eh, prosazovat nějaký jednotný přístup? Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Tohle je skutečně problém. Ale myslím si, že je nutné mít určitou specifickou politiku v dané instituci. Já to tak mám a v našem ředitelství, že důvěrnost je nesmírně důležitá, ale transparentnost je nutná, ale je třeba ji načasovat. Ve chvíli, kdy probíhá vyšetřování, není možné nic sdělovat médiím. Lidé, kteří e, vyšetřují, nemohou nic sdělovat médiím. Na konci e, vyšetřování je možné být transparentní. Je nutné mít eh, systém na to, jak eh, ta ochrana informací bude fungovat. Olaf musí zajistit důvěrnost stejně tak jako transparentnost. A práva obžalovaných, a eh, kteří jsou vyšetřováni, a práva informátorů jsou nesmírně důležitá. A my od začátku vyšetřování musíme mít jasné hranice pro důvěrnost informací, aby důvěrnost byla zajištěna. Existuje řada mechanismů, které můžeme um, používat. Eh, je možné mít uh, dozorčí výbor, který uh, dohlíží na dodržování důvěrnosti a lidských práv. Uh, parlament užilal um, dobrou věc. Lidé si mohou stěžovat na procesní záležitosti. Pokud eh, tyto věci spojíte, poté můžete mít eh, zároku toho, že vyšetřování bude probíhat důvěrně a správně, ale že na druhé straně můžete být také transparentní, musíte být transparentní, ale pouze ve správnou chvíli, na konci vyšetřování, ve chvíli, kdy složka byla eh, přenesena do členského státu a členský stát rozhodl o výsledku. Já si myslím, že to by měla být eh, všeobecná politika v instituci. Paní Gresle? Děkuji mnohokrát. Hmm, v průměru to trvá tři roky, než eh, nahlásí členské státy nesrovnalosti OLAF. V současnosti hmm, vy pocházíte z Belgie, tedy Belgie je součástí problému, není to vždycky řešení. Víte, že u nás um, máme problémy se zpracováním případů, které řeší OLAF. My jsme rozšířili jako parlament návrhy na reformu OLAF a teď by mě zajímalo, zda budete podporovat naše návrhy na reformu OLAF. Děkuji. Uh, uh, Nejdřív uh, belgické soudnictví, protože jsem blízko federálnímu prokurátorovi a vím, kde jsou problémy. Problém je v tom, že sídlo evropských institucí je právě v Belgii 30,5 všech případů skončí u belgické justice. Často to končí u nás a pokud veřejný prokurátor přijímá tyto případy, protože jsou ochotní přijmout tyto případy, tak vždy dáváme prioritu těmto případům a myslím si, že ty výsledky jsou dobré. To je první část otázky a druhá část se týká toho, co jste říkala návrhů, které činí Evropský parlament. Řekl bych, že tyto návrhy jsou velice dobré, podle mého názoru, a to z několika důvodů. V první řadě stále jistě hovoříte o návrhu změny z roku 99 a hovořila jste o právu na obhajobu, což je důležité. A tím se posílí také záruky procedurální, budete mít mnohem ambicioznější postupy, budete definovat úlohu výboru dozoru což je velice důležité po 11 letech. Já si myslím, že Olaf skutečně pokulhává za těmito návrhy a podle mého názoru je to velké aktivum, má se udělat revize. A ta revize by mohla vést k lepší ochraně postupu, které přijímá Olaf. Pan eh, Ivan? Mi s-au, am primit răspunsuri la toate întrebările pe care... Děkuji mnohokrát. Obdrželi jsme odpovědi na veškeré otázky, které jsme chtěli položit, ale mám ještě jednu. Eh, zmínil jste se o programu Pluto a tento program probíhá ve velkém měřitku. Já mám otázku, jaký bude první sektor, který eh, bude mít určitou výhodu z tohoto rozšíření. Já se omlouvám, Promiň. nepochopil jsem první větu eh, překladu, takže můžete zopakovat. Zmínil jste rozvoj nebo další rozvoj programu Pluto. Ano, program Pluto, tento program znám. Je to, myslím, velice dobrý program v oblasti ochrany, protože při získávání dat mohou posílit snahy které jsou zapotřebí, aby se vysledovalo riziko podvodu. Pochopitelně existují sektory, které budou toho využívat. Pokud hovoříme o spolupráci, tak předtím, než se dostaneme k jednotlivým sektorům, tak bych měl asi vysvětlit, tok informací mezi členskými státy. Členské státy mají své vlastní zájmy, jako například zemědělství, cla, tam vám velice rádi poskytnou informace, ale tam, kde nemají zájem, jako je vyšetřování OLAFu, nebo tam, kde jsou příjemci v případě strukturálních fondů, tak nemají zájem a nechtí vám poskytnout informace, pokud eh, nebudou poskytovat informace o penězích, které mají Eh, přicházet z strukturálních fondů, tak se v podstatě střílí eh, do paty a tady Pluto může pomoci. Pokud se zaměříme na tyto sektory, pokud eh, tam bude uplatněn program Pluto, tak to může přinést velké výsledky. Andreas. Pan Andreas? Paní Andreas? Děkuji, pane předsedo. Pane Denolfe, ve své kandidatuře eh, zdůrazňujete své politické a vyjednávací schopnosti. Kolega Hacimarkakis eh, má určité obavy, pokud jde o vaše politické schopnosti. A já mám také obavy, protože si myslím, že eh, ochrana finančních zájmů by neměla být propojena s politikou. Do jaké míry a tyto politické a vyjednávací schopnosti považujete za důležité pro post eh, generálního ředitele OLAFu? A druhá otázka. Domníváte se, že ti, kteří upozorňují na problémy, jsou zásadní, hrajou zásadní roli, pro, zásadní roli v úspěchu OLAFu? Děkuji. Jsem velice rád, že pokládáte tuto otázku. Eh, já jsem trochu překvapený, pokud jde o mé politické schopnosti. Já mám reputaci, že jsem dobrý manažer, že eh, jsem dobrý v určování směru eh, politiky uvnitř organizace, ale pokud jde o nějakou politickou angažovanost nebo příslušnost k politické straně, já jsem naprosto nezařazený. Mám eh, dobré vyjednávací schopnosti a mám reputaci, že jsem dobrý manažer, že jsem dobrý vyjednávač. A měl jsem eh, reputaci, že eh, jsem schopen vyjednávat z politiky a dosáhnout toho, co chci prosadit. Ale já si myslím, že to je odlišné od toho, co vy jste myslela. Myslím si, že bych eh, měl být schopen eh, diskutovat s politiky a s institucemi. Eh, měl bych být otevřený k vašim myšlenkám a k vašim návrhům. A to byla první otázka. A druhá otázka týkající se interních informátorů těch, kteří upozorňují na problémy. A v rámci evropských institucí v, v legislativě jsou dva články týkající se těchto lidí. Je škoda, že zde jsou pouze tyto dva články, že neexistuje žádná ochrana pro tyto lidi, kteří poskytují informace. Takováto ochrana by byla důležitá. A děkujeme panu Denolfovi za to, že mezi nás přišel za slyšení a přejmu pěkný večer. Allora, ascoltiamo adesso. Zahájíme nyní slyšení čtvrté kandidátky. Jedná se o paní Kristýnu Gelebrantovou. Přeji vám příjemný večer, paní. Máte pět minut. Good afternoon. Dobré odpoledne, pane předsedo, vážení poslanci, kolegové, dámy a pánové, děkuji za tuto příležitost, že se mohu představit a mohu říct si své názory na OLAF. Jmenuji se Kristýna Chelebarta Hagber a jsem úřednicí z jednoho českého státu, že Švédska a mojí ambicí je, abych vedla OLAF. Zde jsou mé argumenty. Dovolte mi, abych vám poskytla několik skutečností. Nejsem žalobce, nejsem ani soudkyně, nemám žádnou profesní zkušenost s prací v Bruselu a nepracovala jsem nikdy ani na půdě OLAFu. Nicméně jsem kvalifikovaným outsiderem jsem eh, člověk, který má magisterské vzdělání v oblasti práva, také mám strategické, praktické eh, zkušenosti v oblasti managementu a mám také odvahu se postavit, eh, pokud vzniknou problémy. Chtěla bych vést ve funkci, která je jednou z nejtěžších v Evropské unii. Mám také zkušenosti s předcházením mezinárodnímu podvodu. Také jsem působila v investigativní organizaci, vyšetřovací organizaci, která je čtyřikrát větší než OLAF. Také mám zkušenosti se spoluprací s kolegy s členskými státy, co se týče uzavírání dohod eh, výměny informací, které nyní existují eh, v několika v řadě členských státech. Budu poslouchat, eh, budu posilovat dialog, budu pracovat se zainteresovanými stranami, budu nezávislá, jsem nezávislý jednotlivec, takže podle mě je nezávislost OLAFu jako vyšetřovací organizace zcela zásadní. Co se týče mých priorit, chci vytvořit prostor pro zlepšení kvality, účinnosti vyšetřování a celkového fungování OLAFu. A z tohoto důvodu se chci zaměřit na zlepšení kvality, účinnosti a efektivnosti. Chci zajistit, abychom velice bedlivě ochránili práva jednotlivců. Chci provádět výměnu nejlepších praktik, pracovních metod, rizikových analýz a chci, abychom veškeré výsledky vyšetřování analyzovali a abychom hlavně díky nim předcházeli podvodům. A to je eh, klíčový úkol pro Evropskou unii, abychom předcházeli eh, právě podvodům. Jsem otevřená, transparentní, jsem otevřená eh, dialogům se zainteresovanými stranami a dalšími organizacemi, aby OLAF byl využit lepším způsobem. Svět kolem Olafu se neustále mění. Vytváří se měnící se prostředí, čili je důležité, aby OLAF efektivně bojoval proti podvodům a korupci a budu to dělat eh, díky svým zkušenostem v oblasti eh, managementu, eh, chci se zaměřit také na vzdělávání, na rozvoj nejlepších praktik, chci se zapřít na profesionální zlepšování pracovníků v OLAFu. Takže dovolte mi, abych vám řekla o jednom úspěchu. Je to Havala, což je velice dobrý způsob, jak získávat a posílat peníze. Eh, je to způsob peněžních transferů a tady vidím, že celá řada orgánů efektivně používá právě tento systém eh, transferu, který měl být také zneužit eh, zločinci. A v rámci tohoto systému došlo k několika vyšetřování, kdy jsem já prováděla toto vyšetřování, kdy došlo k transferům mezi jednotlivými bankami a v jednom konkrétním případě jsem našla společnost, která ze zahraničí převáděla peníze do Švédska a právě z této konkrétní země tam docházelo k nelegálním převodům peněz. A já jsem zjistila tyto eh, podvody, kdy nedocházelo k placení eh, daní, jednalo se o velice podezřelé finanční převody, eh, byly to tisíce transakcí, došlo k převodu 120 milionů euro z 25 různých bank eh, z velkých zemí a došlo eh, k zajištění aktiv ve výši 5 milionů euro. Tato společnost byla obviněna z účetních podvodů a několik lidí bylo odsouzeno na čtyři roky. Pokud získám důvěru a budu příští generální ředitelkou OLAFu. Mým cílem je, aby OLAF byl organizací, která bude bojovat proti podvodům a bude nejlepší na světě. Rozhodujeme se o tom, co má dělat nejlepší eh, ředitel OLAFu, ale v podstatě eh, když se podíváme na fotbalové hráče, jako je Maradona, tak eh, to nemusí být ten nejlepší trenér, jak jsme se sami přesvědčili. Děkujeme. Vy jste určitě silná žena, to vám hned uvěřím. Ale otázka je, do jaké míry by trenér eh, měl mít pod kontrolou své mužstvo. V každém případě by měl hna, hr, znát pravidla. Eh, vy jste bez zesporu odbornice, pokud jde o finance. A máte zkušenost eh, z jednoho členského státu nemáte zkušenosti tolik právní. Pro nás by bylo důležité vědět, jak vnímáte nutné změny, které bude třeba provést v OLAFu. Jaké jsou tři opatření, která vidíte jako nejnaléhavější, pokud byste byla generální ředitelkou a jak, jakým způsobem byste co nejrychleji mohla převzít funkci. Uh, Já se domnívám, že nemám asi ten nejobvyklejší eh, profil pro tuto funkci, ale eh, mám um, titul magistr v oblasti práv. Mám, uh, nikdy jsem nepracovala u soudu, ale mám zkušenosti se spoluprací se soudci a žalobci. Pokud jde o informace, které jsem mohla získat o Olafu, četla jsem hodně kritiky, četla jsem výroční zprávy. Já se domnívám z těchto informací, že Olaf potřebuje manažera, který by provedl změny v této organizaci. Domnívám se, že Olaf potřebuje člověka, který má spíše než právní zkušenosti, manažerské zkušenosti. Samozřejmě je třeba znát právní rámec Olafu, a udělat tyto změny v rámci tohoto rámce uvnitř tohoto rámce. Ale eh, pokud eh, vím, ten aktuální právní rámec není až tak komplikovaný pro OLAF. Mohli bychom říci, že OLAF prošel určitým eh, obdobím pauzy a nyní by měl začít opět eh, silně pracovat. Já jsem řídila velké organizace, kde jsem prováděla podobné změny, které bude potřebovat i OLAF. Já samozřejmě budu muset, bych musela začít s manažerskou úrovni, podívat se na to, zda bude možná dosáhnout schody na tom, co je třeba eh, učinit. Olaf má kolem 500 lidí a je jasné, že u tak velké organizace je třeba mít kolem sebe tým pro prosazování změn. Eh, některé změny je možné provést rychle, ačkoliv já bych spíše navrhla mít celkový plán, co je možné udělat za tři roky a co je možné udělat za pět let. Pan Gajer? Eh, paní eh, Gelebrantová, eh, u OLAFu zadání je naprosto odlišné. Provádí se vnitřní šetření, vnější šetření. OLAF se zabývá opatřeními boje proti praní špinavých peněz, proti pašování, také postupuje v oblasti finančního sektoru tam, kde by možlo, mohlo dojít k poškození finančních zájmů EU. Paní Gelebrantová, jak vnímáte vyváženost všech těchto jednotlivých zadání a domníváte se, že je zde potřeba něco změnit v budoucnosti? Já se domnívám, že změny bude nutné eh, udělat téměř všude. Eh, v současné době jenom 10 zdrojů eh, je určeno v OLAFu na vnější vyšetřování. Já eh, bych musela samozřejmě hovořit s odpovídajícími eh, řediteli a řidičími pracovníky, abych zjistila, jak přesně se situace má. A celá řada lidí si myslí, že daně jsou jenom daně, možná DPH, ale já jsem dlouho úzce spolupracovala s policií na národní úrovni ve Švédsku a pracovali jsme také přeshraničně a já se domnívám, nebo naučila jsem se to ze zkušenosti, že vím, jak řešit otázky na nejrůznějších úrovních ve společnosti. Já si myslím, že to je třeba provést také v OLAPu. Je třeba zjistit, jaké jsou zainteresované strany a jak je možné s nimi spolupracovat. Jedno z hlavních eh, zlepšení, které je třeba v OLAFu učinit, je zlepšit spolupráci s členskými státy. Pan Fjellner. Eh, tak eh, Děkuji. Budu hovořit švédsky, využiji této příležitosti. V mé eh, politické skupině jsme si položili otázku ohledně mm, dovedností, které jsou nezbytné pro eh, toto místo. Podle mého názoru jsou zde tři faktory, které jsou důležité. Samozřejmě, že to musí být obecně kvalitní osoba, ale tato osoba musí být tři dovednosti. Především musí mít zkušenost. Zkušenost z hlediska řízení, managementu. A podle toho, co jste uvedla, máte zkušenost v této oblasti. Ale je zde požadavek také na zkušenosti v oblasti evropských záležitostí, v oblasti evropské spolupráce a pak se požadují také právní dovednosti. I to je nezbytné. Rád bych věděl, jakou zkušenost máte v oblasti evropské spolupráce a v oblasti právního vyšetřování. You asked about the three areas. A ptal jste se na tři oblasti. E, já jsem hovořila o své manažerské zkušenosti, tak se budeme soustředit na ty zbylé dvě. Jak jsem řekla na začátku, já jsem nepracovala v Bruselu. Nepracovala jsem v evropských institucích, spíš jsem byla na té druhé straně. Pracovala jsem na národní úrovni. Měla jsem na starosti e, jednu, jeden z odpovědných úřadů, e, vnitrostátní odpovědný úřad. Takže celá řada mých zaměstnanců pracovala na vyšetřování, která byla zahájena OLAFem. To je jedna ze zkušeností, kterou mám. Pokud jde o právní zkušenosti, Moje hlavní oblast, na kterou jsem se soustředila, byly daně. Ale e, v posledních 15 letech jsem byla na vysoké manažerské úrovni a měla jsem příležitost e, zabývat se jednotlivými právními oblastmi. A jak eh, vidíte na mém eh, životopise, eh, každé dva nebo tři roky jsem měnila svůj post. A to znamená, že jsem měla možnost dostat se do nové oblasti, naučit se nové věci, také pokud jde o právní otázky. A já jsem relativně rychlá. Pan Balčitis? Děkuji, pane předsedo. Vážená paní kandidátko, chtěl bych vám pogratulovat za vaši odvahu, za to, že jste předložila svoji kandidaturu na tak odpovědný post. A váš úvod byl, byl velmi zajímavý. A já bych chtěl říci, že máme dobrého trenéra, Morinia, který ukázal, že člověk může být dobrý hráč i dobrý trenér. Pokud jde o vaše budoucí pracovní postupy, víme, že OLAF musí mít úzký kontakt s členskými státy. V jakých oblastech se domníváte, aby tyto vztahy měly být zlepšeny, protože tyto vztahy budou předurčovat kvalitu práce OLAFu? Pokazal jste na něco, co je velice důležité pro Olaf, pro jeho budoucnost. Jedna věc, kde by se Olaf měl hodně zlepšit, v každém vyšetřování, kde je zapojen členský stát, Olaf by měl být v kontaktu s členským státem mnohem dříve, než je tomu nyní. A když si přečtete výsledky Olafu, tak eh, někdy došlo k velké časové prodlavě od eh, chvíle, kdy byl iniciováno, iniciováno vyšetřování a kdy byl upozorněn členský stát. Pokud je to doba dvou let, tak chápu, že státní zástupce v členském státě nechce zahajovat soudní případ, protože se jedná o staré informace, starý případ, čili já si myslím, že ta spolupráce by měla být iniciována mnohem dříve, než je tomu nyní. Děkuji. Onorevole Markakis. Onorevole Schmidt. Pan Schmidt. Děkuji, pane předsedo. Vítám vás v našem výboru. Jak víte, my také hodně podvádíme ve fotbale. Já bych jenom přidal další kritérium pana Filnera. Evropská unie potřebuje také silné, kompetentní ženy, také více kompetentních žen, jak říkala paní Greslerová. Jak byste chtěla definovat nezávislost ve vztahu k Olafu? A jak vidíte tedy takto úlohu Olafu v Evropské unii? Ve stávající situaci nezávislost vypadá následovně. OLAF je součástí Evropské komise. Je to organizace, která provádí administrativní vyšetřování a je to poskytování služby. OLAF byl vytvořen v rámci právního rámce. Generální ředitel OLAFu je jako osoba nezávislý a vyšetřování, které jsou prováděna OLAFem, jsou nezávislá. Abychom mohli zajistit nezávislost, tak byl vytvořen dozorčí výbor. Zda je to postačující pro budoucnost fungování OLAFu, to nemohu posoudit, ale to je právní rámec, který jsem prostudovala, když jsem podala svoji kandidaturu a tak vypadá stávající situace. Zda Evropský parlament eh, učiní návrh změnit eh, toto fungování, tak eh, Olaf bude muset tyto požadavky naplnit. A není na generálním řediteli, aby něco takového navrhoval. Ale pokud vzniknou takovéto návrhy, tak pochopitelně ta jedenáctiletá zkušenost vůbec to fungování OLAFu se bude muset změnit na základě tohoto nového návrhu. Pane Stajs, Paní, eh, paní Geller Brantová, vy jste hm, hovořila o fotbalu, to se tady ujalo. Já jsem belgičan a co se týče fotbalu, tak tam nejsme úplně nejlepší. Takže nebudu se odkazovat na fotbal. Chtěl bych říci, my máme šest uchazečů na toto místo. Uh, Tři z těchto uchazečů eh, se již vyznají v této organizaci a tři, kteří jeden z těch uchazečů je vlastně jakýmsi tvůrcem Olafu a pak jsou ti tři, kteří přinášejí čerstvý vítr zvenku. Máte dobré informace, ve vaší prezentaci jste se zmínila o některých nedostacích a zazněla tam kritika. jakým způsobem chcete řešit tuto organizaci jako manažer. Jak bude vypadat těch prvních 100 dnů ve vaší pozici generální ředitelky? Jaké první opatření učiníte? Prvních 100 dní. To je jako líbánky. A to je období, kdy eh, člověk má část eh, poznat organizaci, poznat eh, řídící pracovníky, poznat eh, další zaměstnance a zároveň vybudovat vztahy eh, s partnery. Já jsem četla výroční zprávy, četla se Olafu za posledních deset let, ta kritika se ubírala různými směry, takže jsem udělala svůj domácí úkol. Já bych začala tou kritikou. Prošla bych si celou instituci, a poslouchala bych eh, pracovníky a podívala se na to, jestli řídící pracovníci a zaměstnanci eh, sdílí ten názor, který má eh, například dozorčí výbor nebo parlament o OLAFu. To je tam, kde musíte začít, když chcete něco změnit. Musíte se podívat, jestli si všichni eh, rozumí, jestli eh, chápou, kde je třeba učinit změny. Není eh, možné nařídit změnu. Ta změna musí vycházet z porozumění. Takže prvních 100 dní by bylo, by bylo obdobím poslouchání a poté akce, kroky. A děkujeme pan Zondergaard. Tak, <clears throat> deres kvaliteter Vaše Mm, funkce v rámci vyšetřování mm, odpovídá tak trochu metodice Al Capone. Eh, máte zřejmě určitou zkušenost mezinárodní spolupráce. Mohla byste se pokusit nám říct, jaké konkrétní eh, případy jste realizovala? Druhá věc se týká vašeho písemného prohlášení. Tam jste uvedla, že bude že budete pracovat, nebo že si přejete, aby OLAF byl organizací, která bude pracovat transparentně. Přejete si, aby OLAF postupoval eh, průhledně. Hovoříte v tomto případě o minulosti nebo budoucnosti? Měla jste na mysli kritiku transparentnosti eh, OLAFu? A co budete, udělat, eh, co budete dělat ve prospěch transparentnosti OLAFu v budoucnosti? Dvě otázky. První se týká případů. Moje zkušenost je taková, že jsem pracovala 20 let v oblasti daní a moje zkušenost je taková, že každý případ, který se mi dostane na stůl, může začít s daněmi, ale vždycky se tam objeví ještě něco dalšího. Jsem si jistá, že všichni víte, příběh z 20. 30. letech, kdy Al Capone v USA byl odsouzen, byl odsouzen, byl podezřelý ze, z vraždy a z jiných násilí, ale co ho dostalo za mříže, byly daně. A to je také moje zkušenost. Pracovala jsem na několika případech, které se týkaly organizovaného zločinu a v každém případě bylo násilí, drogy, ale je obtížné dostat se na tu špičku toho organizovaného zločinu, dostat tyto lidi za mříže. Měli jsme velké štěstí, že se nám podařilo pokaždé je vlastně nachytat na nějakém daňovém případě. To je tedy má osobní zkušenost případy. Co se týče transparentnosti, ptal jste se, zda hovořím o minulosti nebo o budoucnosti, nebo za to byla kritika z mé strany. Transparentnost je nezbytná, abychom získali ten zasloužený respekt, který musí mít organizace, která pracuje na vyšetřováních, jako jsou případy v OLAFu. A pokud odvedete dobrou práci, tak vás lidi možná nebudou mít rádi, ale pokud budete mít transparentnost, pokud jasně budete říkat, co děláte, jak to děláte, jakým způsobem to zajišťujete, tak i taková organizace, která provádí vyšetřování, jaké provádí OLAF, se může vydobít respekt, ale musíte mít eh, dostatečnou transparentnost, abyste si tedy mohli zasloužit. Musíte mít nezávislost a ta povede k transparentnosti. Thank you. Paní Makovej. Děkuji, vy máte eh, dlouhou zkušenost eh, s manažerskou pozicí a s bojem proti podvodům a s otázkami daní a já si vážím toho, že se ucházíte o tuto funkci. První otázka. Korupce jako taková nespadá do mandátu OLAFu, ale víme, že korupce a podvody jsou úzce spojeny. Takže máte v této oblasti nějaké plány? Chcete to nějak propojit, aby se to promítlo do kroku OLAFu? A co si myslíte o tomto propojení mezi korupcí a podvody? A druhá otázka. V současné práci OLAFu existují problémy, všichni to víme, hovořili jsme o tom. Za prvé je to délka vyšetřování. Co uděláte pro to, abyste snížila průměrnou dobu vyšetřování? Domníváte se, že výběr určitých případů je řešením a pokud ano, potom podle jakých kritérií? První otázka se týkala korupce. Není to specifická součást mandátu OLAFu. Já se domnívám, že OLAF eh, pro začátek eh, řeší především podvody. Ale je odpovědností OLAFu, aby navrhoval eh, případné změny také právního rámce. Já bych se musela podívat na zkušenosti eh, z minulosti OLAFu, eh, abych zjistila, zda by bylo dobré, aby OLAF navrhl takovouto změnu právního rámce. A druhá otázka se týkala délky vyšetřování. Zda se domnívám, že by bylo dobré vybírat některé případy. Já si myslím, že to je dobré řešení za určitých okolností. Myslím si, že eh, je mnoho případů, které je ale třeba vyšetřit. A za poslední výroční zprávy o LAFu se domnívám, že vyplývá, že průměrná délka vyšetřování je více než dva roky. Podle mého názoru takováto průměrná délka je naprosto nepřijatelná. A ačkoliv se Olaf soustředí na značně komplikované případy. Je nutné tuto délku vyšetřování zredukovat, protože jinak nebude možné dosáhnout výsledku. Aby jsme toho dosáhli, e, je třeba udělat celou řadu kroků, nejenom jednu věc. Například by bylo možné podívat se na deset vyšetřování, zmapovat je a podívat se na to, co trvá tak dlouho. Zda, podívat se také na to, zda zaměstnanci mají tu správnou kvalifikaci a ty správné nástroje pro svoje práci. A jak je možné řešit otázku riz, eh, analýzy rizika jak se využívají eh, analýzy a tak dále. A vím, že existuje eh, manuál pro práci zaměstnanců, ale eh, dodržují zaměstnanci tento manuál? Já se domnívám, že je třeba učinit rozmanité kroky pro to, aby bylo možné snížit dobu trvání vyšetřování. Ale myslím si, že je to možné. Paní Ayala Sender. Sí, gracias, presidente. Sí, bienvenida a nuestra comisión. Děkuji, pane předsedo. Eh, vítejte, eh, paní Geller Brantová, na našem výboru. Eh, vy se prezentujete jako velmi kvalitní manažerka, tomu jsem ráda, protože my hledáme tento profil. Ale OLAF je nástroj, který je výzvou jak z hlediska kvality, tak z hlediska administrativy řízení. Ráda bych se dozvěděla, kolik osob jste řídila až do posud z hlediska počtu a z hlediska kvality. Bych byla ráda, kdybyste nám řekla, eh, jak to může v budoucnosti vypadat s týmy OLAF. Je tam velká heterogeneita a mnoho kultur. Chtěla bych vědět, zda máte zkušenost i v této oblasti. A pak je to otázka lhůty. Chtěla bych vědět, jaká je průměrná lhůta vyřešení případů u vás. My se snažíme snížit tyto lhůty na úrovni OLAFu a byla bych ráda, kdybyste se k tomu vyjádřila. A na závěr, ve vaší prezentaci jste hovořila o vašich dovednostech a napsala jste, ráda bojuji proti podvodům, vykřičník. Ráda bych vám řekla, že hledáme nadšené osobnosti, ale OLAF je velmi mocná instituce, která může zničit pověst eh, podniků. Eh, jsou dlouhé lhůty pro mm, vyřešení případu. Jaký deontologický kodex byste chtěla uplatňovat tak, abyste se vyhnula tomu, co jsem právě uvedla? Eh, Několik otázek, doufám, že na nic nezapomenu. Nejdříve kvalita a velikost týmu. V tuto chvíli jsem v čele organizace, kde máme 2000 pracovníků. Pochopitelně jsou rozděleni do e, týmů, je tam 12 kanceláří, ty jsou e, ještě rozděleny do menších týmů, 20 lidí a potom ještě jsou tam menší týmy, kde pracují lidé ve dvou až čtyřech. Takže co se týče mé každodenní práce, můj tým by byl manažerský tým, je nás tam 8, ale když dělám následnou práci a procházím výsledky organizace, tak se setkávám se všemi manažery, které mám v organizaci, tam jich je dohromady 100. Eh, každý měsíc máme schůzi, manažery těch 12 eh, úseků, s těmi se setkávám eh, dvakrát měsí, měsíčně, to je 20 lidí a tímto způsobem se setkávám s dalšími členy eh, své organizace. Co se týče více kulturnosti, té rozmanitosti v rámci organizace, v mé stávající organizaci mám 15 až 20 eh, zaměstnanců, kteří pocházejí z jiného státu než Švédska. Velice úzce pracujeme na tomto tématu, když najímáme další pracovníky, to je naše politika posledních deseti let a výhoda toho je, že nyní, když provádíme audit v nějakém podniku, tak už neslyším žádné stížnosti o tom, že nám lidé nerozumí, že nechápou kulturu, protože velice často můžeme provádět audity a poskytovat informace v jazyce vlastníka dané společnosti. Není to snadné, to musím říct, není snadné řídit organizaci, která je multikulturní, musíte být trpěliví. Vytvořila jsem manažerský program pro manažery na základě studie z nizozemí pana profesora Hofstereda, která se týká pochopení a využití různých kultur, různých jazyků, které existují v organizaci a musím si říct, že to je dost úspěšné, ale je to něco, co musíte dělat během let. Není to něco, co můžete udělat narychlo. Pak otázka termínu. Ve své stávající organizaci řešíme také komplikované případy, podobně jako OLAF. Ty složité případy znamenají, že spolupracujeme s policií, se státním zástupcem a my tam máme termín 10 měsíců. 80% všech případů musí být dořešeno do 10 měsíců. A pokud tomu tak není, tak eh, ten případ musí být postoupen osobně mně a těto lidé musí vysvětlit, proč tomu tak není. Není to snadné, ale pracujeme s tímto systémem pět let. Zaznamenali jsme každý rok určitý pokrok, ale opět musíte to mít pod kontrolou stále, protože jinak nezajistíte kontinuální pokrok. Teď další věc. Otázka, která se týká etického kodexu V mé organizaci, kde jsem ředitelka, před deseti lety jsme se rozhodli, jaký kodex musíme sdílet, abychom mohli pracovat eh, spolu každý den, protože to není něco, co můžete lidem jenom říct. Musíte to mít skutečně pod kůží. A opět není to snadné. Je to velice uspokojující, pokud to stále sledujete, ale musíte to prosazovat 4-5 let, než eh, můžete skutečně prohlásit, že všichni pracovníci sdílejí stejný etický kodex. Je to dost těžké, ale můžete toho dosáhnout. No, eh, no, hablaba de código interno de trabajo, hablaba de código deontológico de la OLAF. No, já jsem nehovořila o pracovním zákonníku, já jsem hovořila o etickém kodexu, o deontologickém kodexu, to znamená dodržovat zájmy podniku nebo osob, kterých se vyšetřování eh, dotýká. Omlouvám se, tak to jsem špatně pochopila otázku. Když provádíte vyšetřování, ať už pracujete jako žalobce nebo policista nebo v administrativě. Je třeba zajistit, aby zde existovala spolupráce mezi třemi lidmi. A musíte zajistit, aby vyšetřování bylo prováděno takovým způsobem, že postup odpovídá kodexu a který stanovuje způsob, jak vyšetřování má probíhat. Myslím si, že to je podstatné. Pan Andrásen, paní Andrásen. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Paní Geller Brantová, a hodně se zde hovořilo o rovnováze mezi vyšetřovat váním a administrativou eh, v OLAVu. Ale eh, ještě se nehovořilo dostatečně o odhalování. Myslíte si, že odhalování je zásadní součást práce a ehm, eh, Olafu. Žádné vyšetřování nemůže začít bez tohoto odhalení nějaké nesrovnalosti. A pokud s tím souhlasíte, jak a plánujete posílení této oblasti aktivity OLAFu? Samozřejmě je nutné nejdříve odhalit podvod, e, jinak není e, možné e, vyšetřovat danou věc. Děkuji, že jste se na to zeptala. Já se domnívám, že asi 50 vyšetřování OLAFu začíná na základě informace, kterou OLAF dostane. Já se domnívám, že OLAF by měl být proaktivní. Olaf musí využívat analýzu rizika a přemýšlet nad tím, kde by se mohly podvody vyskytnout. Musíte vědět, kde hledat, jinak nemůžete podvody odhalit. Já se domnívám, že Olaf je dobrá organizace, protože Olaf má um, multikulturní uh, týmy, a které jsou velmi kompetentní v celé řadě oblastí. A jsou tam prokurátoři, jsou tam odborníci z oblasti ekonomie, stejně tak jako z oblasti práva. Je eh, třeba vědět, kde podvody odhalit, eh, když je odhalit chcete. A zároveň je nutné, aby byly k dispozici moderní nástroje, pokud chcete proti podvodům bojovat efektivním způsobem. Mnohokrát děkuji, děkujeme paní Kellerbrantové za slyšení. Tím se dostáváme na konec slyšení pro dnešek.